<laughs> I shot you. Right. <laughs> um, let's start this, this afternoon. Tak, eh, vítám vás na odpoledním zasedání. Jak už jsem řekla dopoledne, čekali jsme a skutečně jsme dostali dopis z Koreperu, který potvrzuje dohodu o SEPA. Takže my teď máme eh, za úkol eh, pokračovat ve formální rekonzultaci, jak se tomu říká. Máme tady ten dopis a podle odstavce 73, než to pošleme do pléna, pléna ptám se, zda jsou nějaké námitky. Pokud ne, pak blahopřeji paní Esaja, naší zpravodajce která tady není, nicméně s eh, velkou pílí se tohoto tématu zhostila. Není to snadné eh, najít eh, vždycky někoho, kdo je ochoten a umí předsedat dialogu. Nicméně nám se to podařilo, podařilo se nám to za polského předsednictví. Stále ještě přetrvává krize eura, a jak bylo řečeno dnes dopoledne, evropské instituce eh, pilně pracují na eh, prohlubování společného trhu pro finanční trhy. Je to také pro posílení důvěry v euro a je to ve prospěch také firm v Evropě. Eh, Žáne Pole, přeješ si něco říci? Ne. Nemám. Ne. Děkuji. Takže to eh, patří eh, k věcem, na ní jsme spolupracovali již za minulého mandátu a je hezké, když teď vidíme plody své vlastní práce. No a teď jsme u bodu číslo 10. A sice je to příspěvek eh, k Mm, přehledu o ročním růstu 2010 a teď Jean-Paul tady dostává slovo přece jenom. Děkuji paní předsedkyně. Eh, dnes v poledne eh, jsem byla na takovém kulatém stolu a eh, někdo mi podal takovou zprávičku, Eh, demokracie, eh, ta se prostě vnutí, eh, poté se nežebrá. To si myslím, že je dobrý úvod k tomu našemu příspěvku. Eh, k průzkumu ročním, ročního trhu. Je to taková obvyklá záležitost pro Evropský parlament, nicméně letos si myslím, že to je příležitost, aby parlament eh, zdůraznil, že chce být více přidružován k procesu demokratické kontroly hospodářských aspektů integrace členských států. Komise byla tak laskavá, že nám svou zprávu zaslala o trochu dříve než obvykle, takže jsme měli čas ji prostudovat. A my už jsme dost rychle eh, pracovali na této věci se stínovými zpravodaji. Já jsem eh, zprávu eh, předal 16. a dnes, či Diskutujeme o ní dneska. E, nebudu tedy o zprávě komise e, příliš hovořit, protože mé stanovisko je v návrhu mé zprávy, kterou jsem předložil a tato zpráva bude nepochybně ještě pozměněna poté, co jedni a druzí předloží své pozměňovací návrhy a připomínky k meritu věci. Zdá se mi, že co komise k této věci říká, je poměrně rozumné a můžeme se s tím stotožnit. Já bych se chtěl zmínit ještě o jednom aspektu, který jsme probírali se stínovými zpravodaji. O co jde? Jde o to, jak tato zpráva parlamentu k příspěvku k průzkumu ročního růstu se může tedy vepsat, včlenit do eh, postupu při evropském semestru. Je tady vlastně v rámci výboru pro zaměstnanost obdobný postup, který se vztahuje k hlavním směrům. A komise a předsednictví získali možnost, abychom fungovali v rámci prakticky spolurozhodovacího procesu. Není to tak úplně stejné jako v našem případě, protože u hlavních směrů v oblasti zaměstnanosti tam je ten právní rámec poměrně jasně daný, u nás to není až tak. Ale myslím, že se to všechno v, proces, v průběhu toho procesu ještě změní. Máme i tady možnost eh, naší, eh, naše stanovisko eh, postupně sdělovat legitimními způsoby a s legitimními argumenty, protože Toto jsou záležitosti evropského rozměru a je třeba eh, je demokraticky kontrolovat. Jak tedy tuto situaci trochu posunout kupředu? Samozřejmě mohli bychom zahaj, eh, vlastně tuto věc řešit, jako kdyby to bylo v procesu spolurozhodování. Podle mě na, eh, bychom se Eh, dos, eh, by nám řekli, že jsme se úplně zbláznili, že si to přeháníme a eh, nakonec by to byla práce, která by přišla v niveč. Musíme podle mého názoru hledat trochu jinou cestu a o tom bychom měli diskutovat. Jak by tato jiná cesta měla vypadat? Měli bychom se pokusit učinit jasné návrhy podobě pozměňovacích návrhů eh, učinit takový soubor eh, návrhů Evropského parlamentu, eh, které by parlament rád včlenil do perspektiv ročního růstu. Hovořili jsme o tom již se stínovými zpravodaji proběhla pracovní schůzka, což byla taková první etapa a dnešní naše diskuze by mohla právě velmi užitečně sloužit k tomuto cíli, najít ten nejlepší možný způsob, jak vyjádřit vůli parlamentu a do budoucna zahájit etapu e, přímější spolupráce mezi radou, komisí a parlamentem a při reformě smlouvy by se potom mohlo již jednat o spolurozhodování. Já vím, co někteří řeknou. Řeknou, že parlament není dostatečně reaktivní na to, aby intervenoval tímto způsobem eh, u témat, která jsou eh, krátkodobě předkládaná. Já si myslím, že parlament je schopen být reaktivní. Viděli jsme to ostatně o, u jiných témat eh, kde jsme prostě byli svědky toho, jak se různě, různé frakce jsou schopny sloučit ve svých názorech. Tady jde o to, jak si stanovit práci. Víme, že máme určitý časový harmonogram, který musíme respektovat a já jsem přesvědčen, že jsme schopni se zorganizovat svou práci tak, aby ty eh, těsné lhůty byly dodrženy. Komise předložila svůj návrh e, dostatečně brzy, takže teď máme tak trošičku času navíc, i když budeme muset pracovat e, velice tvrdě. E, není to nějaké nějaký pluralus majestikus, ale myslím tím skutečně všechny, když říkám my. A pokud chce parlament mít ten legitim, ty legitimní pravomoce, které má, musí prokázat, že je schopen Eh, být opravdu eh, reaktivní a také vlastně se držet těch svých pravomocí a eh, uplatňovat je. Děkuji vám již napřed za vaší pomoc. Děkuji na řadě Perváš paní předsedkyně, děkuji pane zpravodaji za tento dobrý základ k diskuzi. Je to po druhé, co se máme vyjadřovat k průzkumu ročního růstu, protože je to po druhé, co komise tento dokument eh, předkládá, takže jsme stále vlastně eh, ještě v počátcích a je také poprvé vlastně implementujeme e, zprávu BERES, takže jsem ráda, že vlastně tady realizujeme e, tu myšlenku, že parlament vlastně realizuje pravomoce z oblasti, e, v oblasti spolurozhodování prakticky. Takže Teď se ovšem k průzkumu ročnímu růstu dostáváme v kontextu, kdy e, členové e, či šéfové států a vlád znovu potvrdili, že tady mají určitou cestovní mapu, která ovšem nikde nebyla prodiskutována v žádném parlamentu e, světa a tento dokument se jmenuje Pakt Euro Plus. A oni se rozhodli tu smlouvu nazývat dohodou a Eh, je tam tedy odkaz třikrát na Euro plus pakt Euro plus. Je to mezivládní dohoda, ale nebyla eh, tato dohoda předmětem žádného, eh, žádné rozpravy, žádné parlamentní ratifikace. Takže je velmi důležité, abychom tady znovu zavedli takový postup, který by umožnil zapojení parlamentu. Víte, my eh, tedy budeme se snažit eh, prosazovat to, aby parlament eh, měl možnost se účastnit tohoto průzkumu ročního růstu. My tomu říkáme roční orientace růstu, ale zároveň šéfové států a vlád postupují v nějakém textu, kde my jsme na chvostu a říkají, že e, referenčním dokumentem je Euro plus, takže my se k tomu průzkumu ročního růstu nemusíme moc vyjadřovat, protože e, teď se hovoří hlavně o Euro plus a e, všichni jsme mysleli zde v parlamentu, že tento pakt Euro Plus je neformálním textem, takzvaným non-dokumentem. A když jsme se ptali eh, předsednictví po summitu, eh, tak nám bylo řečeno, že průzkum ročního růstu by měl pokrývat ten pakt Euro+. Plus. To je obecně a k eh, obsahu. Ano, jde o to mít krátký text, chápu strategii zpravodaje, chce, aby bylo sděleno něco zásadního, krátkého, takže možná, že by bylo dobré mít přílohu, ve které bychom radě a komisi jasně ukázali, k čemu by vedlo opravení tohoto průzkumu ročního růstu k politickým sdělením, která chceme předložit. Já už jsem eh, řekla, co si myslím o odkazu na pakt eh, Europlus. Tady bychom měli mít stanovisko naprosto jasné, protože až eh, ten text budeme schvalovat, tak to bude naprosto strategický moment. Eh, paralelně bude vlastně vyjednáván ten druhý text, o kterém se diskutuje. A k otázce priorit, které jsou zde navrženy. Důraz je kladen samozřejmě na e, řízení státního dluhu. Já, co se týče priorit, tak jak je komise definuje, mám e, trochu jiný návrh. Myslím si totiž, že otázka nezaměstnanosti a sociálních důsledků krize nemůže být vnímána jako výsledek dalších prvků strategie, ale nekritizuju tím našeho zpravodaje, kritizuju tím a že S, která začíná e, rozpočtovou disciplínou dřív, než si dá e, vlastně do vínku určité možnosti, jak e, zajistit růst a zaměstnanost. Jsem ráda, když tady vidím návrhy zpravodaje, když eh, tyto návrhy obsahují odkaz na investice, na nutné investice do školství, do infrastruktury, do, do výzkumu a energetiky, Možná, že toto je zásadní a tady bychom měli možná vytvořit zásadní silný kompromis a toto je patrně to sdělení, které by mělo eh, být hlavním sdělením parlamentu v odstavci 9, kde se probírá důvěra investorů a situace bankovního kapitálu, Tady si myslím, že bychom to ještě měli probrat s Otmarem Karasem, abychom se dohodli na to, co chceme sdělit. Já vím, že tady je taková určitá, dalo by se říci, střílna. E, rok 2012 je to dosti zvláštní. Banky na jedné e, straně anticipují určité intervence, na druhé straně e, také změny v ratingu těch státních dluhů, takže musíme si jasně říct, jaké sdělení chceme předat. U bodu 10 je ten slavný odkaz na strukturální reformy. Já jsem proto, abychom hovořili o všech možných strukturálních reformách, ale domnívám se, že je možná lepší, abychom se nejprve shodli na tom, co je strukturální reforma, protože taková strukturální reforma, která vede pouze k indexaci mest a ke zmenšení eh, eh, míry důchodů, mi nepředstavuje nějaký konsensus, na kterém bychom se shodli eh, velmi jednoduše. A tím myslím i odkaz v odstavci 11, kde, jak si dovedete představit, eh, mám určité problémy s tím textem. Nechci hovořit moc dlouho, ale chci ještě jednou poděkovat zpravodaji, protože je velice eh, flexibilní co do časového harmonogramu a co do metody vyjednávání eh, s radou v kontextu, který je ještě jakoby se dalo říct Eh, zcela mimořádný, protože všichni budou sledovat te, tu novou dohodu, která je projednávána. A eh, jednu věc si musíme ujasnit. Pokud má toto nějaký smysl, tak je to proto, že to kombinuje dva velice odlišné nástroje, které chceme zdůraznit. Na jedné straně je to strategie Unie 2020, která nemůže zůstat nějakým papírovým tigrem, ale kterou je třeba přetavit do konkrétní reality až se budou definovat rozpočtové strategie členských států a na druhé straně je to pakt růstu a stability, který se promítá do paktu konvergence a stability ve členských státech a poté je vlastně eh, implementován ve zvláštních doporučeních v jednotlivých zemích. Děkuji paní předsedkyně. Děkuji Silvie. Děkuji Sharon. Já chci poděkovat také zpravodaji a kolegům, kteří to již opřipomínkovali. Jsme v určitém procesu, diskutovali jsme o e, Sixpacku, evropském semestru a teď o dohodě. E, on je to prostě proces, který je dlouhý a já tady chci zdůraznit, že souhlasím s Pervanche Berez v jednom bodu. E, je tady obrovský eh, deficit eh, diskuze a demokracie kolem eh, paktu Europlus. Na závěr Evropské rady bylo vydáno pro, prohlášení. Teď už se ta věc objevuje v návrhu legislativy, v návrhu smlouvy, i když se jedná o, dejme tomu, mezi Eh, mezivládní dohodu, tak stále je to velice vysoká úroveň dohody a mě to strašně vadí, protože tady byl celý velký proces pro eh, přijetí strategie 2020 a ta už teď není ani zmíněna. Eh, takže tady vlastně vidíme, že e, jako se říká o penězích, že ty špatné zaženou ty dobré, tak tady špatná legislativa zahání také dobrou legislativu. A když e, zmnohonásobujeme ty nástroje, tak vidíme, jak je to s těmi prioritami. Tady v tom textu vidíme, že komise vybrala určité priority, které nejsou spochybnitelné, to ne, ale ve strategii 2020 byly také určité priority a teď už se v tom nikdo nevyzná. To si myslím, že bychom vyjasnit měli. Na druhé straně také souhlasím s Žánem Polem v tom smyslu, že bychom měli vyslat poměrně jasný signál Nemůžeme se pustit do nějaké obšírné analýzy eh, dokumentu komise. Pokud bychom šli touto cestou, tak to možná bude zajímat pár profesorů ekonomie, ale to je tak všechno. Já bych chtěla možná přispět k tomu, abych zdůraznila, že je třeba opravdu eh, vyhnout se tomu nebezpečí zmnohonásobování nástrojů eh, a také jednat v rámci institucí držet tento dokument v možná skromnějších rozměrech. A můžeme říct, že komise trochu změnila svůj náhled na věc oproti průzkumu ročního růstu na rok 2011, e, takže zkusme se od tohoto odrazit a to je všechno, nechci hovořit příliš dlouho. Filip. Thank you, Sharon. Děkuji, Sharon. Děkuji, Jean-Paul. Mám říct eh, děkuji, Kristiane, nebo mohu hovořit eh, takhle přímo k tobě? Dobře, hovořím k Jean-Paulovi. Takže k té zprávě. Ohledně eh, té struktury, já bych tady chtěl učinit jeden odkaz a ty mi řekneš, že je to proto, že jsem zelený, ale co řekla Sylvie, ta, myslím, ve třech, čtyřech bodech z, schrnula Eh, oblasti, kde eh, je třeba věci změnit podle výboru eh, pro zaměstnanost a sociální věci. Musím říct, že je to strukturováno velice čitelným způsobem. Okamžitě je tam vidět, v čem je příspěvek parlamentu. A já si myslím, že pro tento dokument bychom se mohli inspirovat stejným postojem, jako je to v případě dokument zprávy výboru pro zaměstnanost a sociální věci. A je třeba říct, že teď eh, nicméně soudržnost eh, není až tak silným eh, znakem. Je tady totiž sdělení, takové, taková utkvělá představa, že je třeba držet rozpočtovou kázeň eh, a jak je toto slučitelné s politikou přerozdělování, to není úplně jasné. Tady bychom měli asi eh, pracovat na větším větším vyvážení. Souhlasím se Silví ohledně strategie 2020. My jsme diskutovali v rámci eh, Sixpacku eh, o tom, že by ty cíle strategie 2020 měly být více závazné. Tady bychom to měli připomenout, říct, že to je nutné eh, takže v rámci doporučení, která budou učiněna směrem k členským státům ze strany komise v rámci evropského semestru, tak je třeba říct, že ne e, sama úspornost opatření třikrát pod sebou, musíme říct, že je tady třeba sledovat cíle strategie 2020, rozpočtová a investiční e, disciplína musí existovat, to nepochybně ano. Ještě eh, k těm eh, eh, dalším bodům jsou tady makroekonomické je tady ta makroekonomická problematika a také vlastně dopad negativních aspektů některých politik v určitých členských státech na další členské státy myslím, že tento text je trošičku příliš eh, ovlivněn tím, co bych nazval hezky francouzsky ordnungspolitik. Pak je tady odstavec 6, kde říkáme, že členské státy se vymaní z krize, pokud budou schopny reagovat a my s nimi na státní dluh. Já si myslím, že jsou tady další důležité faktory je třeba eh, vlastně se eh, zabývat makroekonomickou nerovnováhou a řešením státního dluhu. Ale to není jediné téma, opravdu je tady těch témat víc. Nechci to relativizovat, ale skutečně je toho víc nemůžeme vyřešit rozpočet, když nebudeme řešit další věci. Dále je tady odstavec 7. Chci, připo- <coughs> chci připomenout, že to, co říkáme také v Sixpacku, je to, že výdaje, veřejné eh, výdaje nemohou růst rychleji než hrubý národní produkt ale eh, lze eh, to ještě doplnit dalšími případnými příjmy. Pokud řekneme, že příjmy nemohou e, být zvýšeny rychleji, než se zvyšuje hrubý národní produkt, tak je to jenom část pravdy. Pak je tady odstavec 10. Říká se, že je třeba více trvat na zvýšení vnitrostátní poptávky. A pak e, je třeba pracovat na deficitech. Tady přineseme určité pozměňovací návrhy a mám ještě stejnou poznámku jako perváš, eh, strukturální reformy. To se stalo takovým eh, vše zaklínajícím eh, termínem. My bychom se raději tomuto vyhnuli a tady nehovořme o nějaké rozměru zaměstnanosti, protože my dělejme svou práci k ekonomickým a měnovým otázkám. K zaměstnanosti se vyjádří Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Děkuji. Uh, Niklas Šuntis. Děkuji, Niklas Šuntis. Chtěl bych poděkovat eh, našemu zpravodaji, protože za tu krátkou dobu, co zde je, nám dal eh, Eh, velice dobrou, dobré východisko pro debatu. Pro moji skupinu to není ani tak otázka času, nebo eh, aby tedy komise měla více času na provádění tohoto přehledu růstu. Ani to není problém pouze demokratické legitimity. Souhlasím, že parlament eh, by tedy měl možnost tady eh, po něčem eh, volat podle smluv, tak to myslím tak ještě dneska není. Čili pokud tady chceme mít tu legitimitu, tak skutečně by to chtělo, aby parlamentu byla změnou smlouvy dána větší pravomoc v této věci. Když se začtu do výroční zprávy komise, je vidět, že zpravodaj v zásadě souhlasí s tímto přehledem. My tady máme tedy eh, přehled, eh, který tedy v roce 2011 má určité rysy a jestliže se to má jenom extrapolovat do roku 2012, pak eh, to znamená, že by se mělo pokračovat ve stejných politikách. Současně s tím eh, slyšíme o nových eh, pravomocech ale musím říct, že tento text opravdu se neliší od toho předchozího, loňského. My všem víme, že eh, současná hospodářská politika vede k recesi, k sociální nerovnosti, k sociálním potížím, nefunguje ani ekonomicky, nezajišťuje ani eh, sociální, ani ekologickou spravedlnost a nenapomáhá trvalému růstu. Eh, čili v tomto textu výročního přehledu my eh, tedy se bavíme tady o dalším semestru a já opravdu nechápu, proč vycházíme z něčeho, co už selhalo. My tady souhlasíme možná s tím, že by měla být posílena role Evropského parlamentu, ale v podstatě nesouhlasíme s tím vyzněním toho textu. Nevyhovuje nám ani míra, ve které zpravodaj podporuje výsledky a roli komisy. Ačkoliv tedy my se s ním shodujeme v té otázce eh, zvýšení role parlamentu, tak eh, určitě tedy eh, budeme podávat pozněvací návrhy. Já se omlouvám, ale je tady trošku moc velký hluk, takže prosila bych, aby kolegové respektovali výbornou akustiku tohoto sálu. Eh, tak, teď eh, místo Vicky promluví Derek. Především chci poděkovat panu zpravodaji Gozesovi za pečlivě vypracovanou zprávu a uvidíme samozřejmě, jak to dopadne po zapracování kompromisu. Ale v současné podobě skutečně můžeme podpořit tento duch i to znění. Eh, tak nám vlastně začíná druhý evropský semestr eh, ekonomického řízení. Je mm, to tedy pro Evropskou unii, pro členské země. Eh, jaké by měly být priority? Samozřejmě, že mm, pokud se nám podaří zlepšit ekonomickou situaci, tak určitě to pomůže všem. Eh, možná, že je třeba se poučit ze strany nabídky ekonomiky. To znamená, že je třeba eh, snižovat eh, bariér vstupu na trh a to znamená také snižování daní a větší flexibilita proti nadměrné regulaci a pro liberalizaci trhu my skutečně potřebujeme více reganomiky, abychom se dočkali většího růstu. Já tady se těším na konstruktivní eh, spolupráci, ale eh, já myslím, že tato zpráva eh, bez změn určitě neprojde. Elisa? Já nebudu opakovat to, co už řekli kolegové. Já chci hlavně se k tomu vyjádřit takto. Domnívám se, že Spravodaj zdůraznil některé správné věci v této zprávě a zvláště eh, se mi líbí, jak eh, se zabývá úlohou Evropského parlamentu a potřebou vtáhnout do procesu parlament, i když se to dalo udělat i lépe. Ohledně obsahu, když eh, se zabýváme sixpackem, pak velký problém Eh, spočívá v tom, že máme pocit, že tady není žádný program pro růst, pro inovace, konvergenci. A tak jsme nakonec eh, dospěli sem ne k úplné dohodě, ale k široké dohodě, že potřebujeme vypracovat program růstu, abychom tím pádem vyrovnali nedostatek, že některé věci nebyly řešeny v Sixpacku, který se příliš zaměřuje na disciplínu, na penalizaci, na ověřování. Když se podíváme na průzkum ročního růstu, pak bychom neměli opakovat věci, které už se řešily v Sixpacku ale v průzkum ročního růstu bychom hlavně měli nastolit program pro růst a konvergenci. A to není tady dostatečně zvýrazněno. I když pravděpodobně na to trochu naráží odstavec 10, kde se vyjadřuje obava, že mnohé členské státy Eh, zejména ty, které jsou pod tržním tlakem, eh, zaostávají co do produktivity. To je věc, která se spíše zaměřuje na omezení a na disciplínu, než na růst a konvergenci. Měl bych snad počk- měla, by, měla bych počkat, až tady ustanou rozhovory eh, kolegové Eh, opravdu pro řečníky je to velice obtížné eh, a dostaneme se později k hlasování, když eh, oni mají problém, aby je slyšet a já to musím přerušovat. Takže prosím vás, snažte se, aby bylo slyšet řečníka. Mám počkat, pane Kozese, nebo můžu pokračovat? Můžu pokračovat. Dobře. V textu bych také si přála mít konkrétnější zmínku o makroekonomických nevyváženostech s ohledem na sixpack. Nemyslím si, že musíme až tolik zdůrazňovat aspekt disciplíny. Ale je nesmírně důležité, že bychom hovořili o tom, kam se pak ty věci dále přenášejí, problémy, kam se dále přenášejí. A v odstavu 6, 7, o tom už ostatně hovořil Filip, tady je zmínka na konkrétní technický element omezení Eh, omezení eh, růst výdajů eh, než, níže, než je střednědobý trend růstu HDP, ale mělo by to tady být rozpracováno podrobněji. Už se k tomu vyjadřoval i Filip. A ještě poslední věc, kterou bych chtěla říci, se týká bodu číslo 11. My tady potřebujeme zmínku pracovní trhu, pardon, říká paní předsedkyně, Tady mnoho, hovoří mnoho lidí, ale já bych si přála, aby hovořila jenom paní Elisa Ferrera a pak paní Hopla. Jestliže budu muset pořád vás žádat o ticho, pak se dostaneme s velkým spožděním k hlasování. Takže se prosím vás ovládejte, jestli to nechcete být příliš dlouho, i když vím, že chcete určitě všechny pozdravit. Jak už jsem říkala, pana, paní předsedkyně, než aby se tady um, vyzývalo k reformám, Eh, na pracovně právním trhu, což by zase eh, se stahovalo na eh, hladinu mest. Měli bychom spíše hovořit o školení, inovacích a tak dále, aby se zlepšila produktivita. A pak bychom nemuseli vlastně kontrolovat mzdy a platy, ale naopak bylo by možné, aby se navýšily prostřednictvím díky navýšené produktivitě. A jak už jsme říkali, předtím, kde jsme hovořili o mzdách a flexibilitě na pracovním trhu, pak by tohle se s tím pěkně provázalo. Čili nejprve eh, celkový kontext, do kterého zapadá průzkum ročního růstu, pak je tady potřeba, aby průzkum ročního růstu vyrovnal příliš restriktivní program nastolený sexpackem, přičemž moje skupina hlasovala proti. Dále bych si přála, aby tady byly rozpracovány prvky o mikro ekonomických nerovnováhách, o tom, za jakých podmínek například by byl možný růst. A za čtvrté ještě eh, bod sedm a jaký je jaká je vazba mezi státními výdaje a růstem HDP. A v jedenáct zase zmínka o zvyšování produktivitě a neměli bychom pořád jenom hovořit o snižování mesta platu. To tady sice může zůstat, ale nemělo by to tady být takto explicitní. Danuta, prosím. Děkuji. Sharon. Já bych se chtěla jenom velice stručně vyjádřit v, k bodu 10 v této zprávě, kde se jedná o strukturální reformy. Myslím si, že semestr se netýká jenom fiskální disciplíny, ale a politická koordinace, byť to jsou velice důležité věci, ale je to velmi důležitý nástroj, který nám umožňuje tlačit na strukturální reformy. Proto by byla ráda, kdybyste požadovali, aby komise vytvořila eh, nějakou eh, srovnatvací tabulku strukturálních reform, abychom viděli, jak je jednotlivé členské státy provádějí. A takováto historie e, strukturálních reform by se měla e, tady vždycky uvádět e, každoročně, pokud možno. Jean-Paul, ještě jednou. Merci, madame président. Děkuji, paní předsedkyně. Budu velmi stručný. Pokud ne, tak stejně mě všichni přehluší, protože už chtějí hlasovat. Já jsem si všechno poznamenal. V této věci jsou dva aspekty. Za prvé je to problém otázky, která se vztahuje k signálům, které parlament dává ohledně své eh, vůle být přidružen k definici velkých ekonomických eh, priorit a směrů a za druhé eh, ekonomické věci. Já jsem si všechno poznamenal, budeme muset samozřejmě hledat kompromisy, protože k některým bodům eh, máme odlišné postoje, ale myslím, že v zájmu parlamentu by bylo přesně touto cestou jít, dospět k těm kompromisům. A bylo by dobré, aby naše společná zpráva Eh, obsahovala i některá závažná sdělení k některým klíčovým věcem. Tady nejde o to vytvořit nějaký nový dokument o řadě stránek, eh, které eh, by, který by potom ležel a padal na něj prach. Je třeba říct věci jasně, neříct jich mnoho, ale musí to být úderné, tak aby jsme mohli jednat v situaci krize, která je obtížná pro všechny. Děkuji za pozornost. Děkuji všem. Ano, e, tady nahoře je pěkná zima, nevím, jak je to dole. Teď e, jsme vlastně v režimu naléhavosti, takže 12. E, ledna v poledne vyprší lhůta pro podání pozměňovacích návrhů. Déle to být nemůže. 23. ledna budeme diskutovat pozměňovací návrhy, 24. budeme hlasovat o textu ve výboru a na únorové plenárce ho předložíme plénu. Takže to je asi vše k tomuto bodu číslo 10. A teď máme před sebou hlasování. Nejprve zkušební hlasování, abychom viděli, jak to funguje. Zahajuji hlasování. Prosím, všichni stisknete nějaké to tlačítko. Provádíme kontrolu hlasovacího zařízení. 42 43, 42, 41 poslanců hlasovalo. Někdo asi nestlačil tlačítko, dva, tři ještě nestiskli tlačítko. Right, and we've now got one too many. A teď máme eh, z EPP o jednoho poslance navíc. We still, we still, we... Stále, stále, dobře. Skončíme, končím hlasování. Takže 36 šťastných, výborně. A teď bych poprosila o trochu klidu v sále. Kdo žádá o slovo? Ole, prosím, máte slovo. Ano, pokud eh, se v první sledu má hlasovat o zprávě o daních. Je to tak. Na jednání koordinátorů bylo rozhodnuto, že toto by se mělo objevit v textu. Vzhledem k usnesení B70532 z roku 2011, předložené na základě článku 1.0 eh, kolegyní Muscardini a dalších poslanců. Tohle to jsem eh, měl tedy říct nahlas a teď jsem tak učinil. A pak je tady ještě něco k pozměňovacímu návrhu 63, eh, fiskální federalismus, jak jsme o tom dnes diskutovali. Jde o to získat ještě větší konsensus a proto by text měl znít následovně. Možn, bylo, by patrně užiteč, bylo by to patrně užitečným nástrojem. It might be a useful uh, tool. Je to na straně 6. A pak bychom šli směrem Filipových eh, připomínek dnes eh, ráno u kompromisu 1a, bod úvodního ustanovení C. Je to na straně 22 mého hlasovacího seznamu e, zatímco e, přílišná veřejná a soukromá, veřejný a soukromý dluh spustil e, a tak dále a tak podobně. To jsou ty tři změny, o kterých jsem vás měl informovat. Děkuji předsedkyně, děkuji a pokud budeme mít nějaké problémy, tak Ole ti dáme slovo. Začneme tedy s hlasováním. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, je přijato. Kompromis 3a. Pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 4. Ve dvou částech, myslím. Nejprve bez výrazu regional end, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. A potom výraz end regional, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Myslím, že je to zamítnuto, ale zkontrolujeme to elektronicky. Voted, votes closed. One more to vote, quick. No, now we've got one too many EPP. Teď máme jednoho EPP navíc. One too many EP, right. Votes Končím hlasování. A je to zamítnuto. So now we go to compromise five. Teď je tady kompromis 5. Je tady několik eh, oddělených hlasování. Je to, jak vidím, ve dvou částech. První eh, část eh, without eventually some tax harmonization pro, proti, zdržel se přijato a teď s tímto s těmito výrazy, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, také přijato, obě části schváleny. Pozměňovací návrh 39, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, myslím, že je to e, těsné, takže to zkontrolujeme elektronicky. Jeden EPP navíc. Děkuji. Všichni hlasovali. Končím hlasování. A návrh je tentokrát zamítnut. 20 pro, 21 proti. Pozměňovací návrh 38. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Co pak? Myslím, my to tady, my to tady vidíme. Ani, e, e, tady nám to ten strojek jasně říká ale já bych to ráda zkontrolovala, protože já si nejsem jistá, že to vždy je v pořádku. Já jsem nikdy neskončila hlasování, aby tady byla nějaká eh, karta navíc. Takže pokud elektronika je v pořádku, tak my to máme v pořádku. Pozměňovací návrh 37, kdo je pro, kdo je proti? Pozměňovací návrh 37, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. A původní text, kde pro, kdo se držel, přijato, e, pozměňovací návrh 40, kde pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 42, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Zkontrolujeme 2.40, kontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. A tento návrh není schválen. 22 ku 22. Pozměňovací návrh 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 47. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 48. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 49. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 50. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 51. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 61 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 62 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 63 s ústním pozměňovacím návrhem. It might be a useful tool Všichni, eh, kdo jsou pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 64. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 65. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 66 pro, proti, zdržel se, můžeme zkontrolovat 660, některé ruce se nezvědají, nezvedají, takže život se pak stává obtížným. Hlasovali všichni, končím hlasování a návrh je přijat. Pozměňovací návrh 67, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis 6a, kde je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 7. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 71. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 74. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 75. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 8, eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 81 eh, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 82 pro, proti, zdržel se, přijato. 84 pro, proti, zdržel se, to bych ráda zkontrolovala elektronicky, 84 Hlasovali všichni? Končím hlasování. Návrh je přijat. 23 hlasů pro, 21 proti. Teď 85 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 86 pro, proti, zdržel se, přijato. 87 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 88 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 89 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 90 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 91 pro, proti, zdržel se, toto bych ráda zkontrolovala elektronicky, 91. Zahajuji hlasování. Teď je zahájeno hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. 21 pro, 23 proti. Teď je 92. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 93 pro, proti, zdržel se, přijato. 94 pro, proti, zdržel se, přijato. 95 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 96 pro. Omlouvám se. Původní text odstavec 7 pro, proti, zdržel se, přijato. 96 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 97 pro, proti, zdržel se, přijato. 98 pro, proti, zdržel se, Přijato 99 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 9, také s ústním pozměňovacím návrhem, tak nejprve bez něho pro, proti, zdržel se, přijato. A teď ústní pozměňovací návrh, druhá věta, kde pro, máte ho všichni před sebou, je to pozměňovací návrh SD, tak doufám, že nikdo z nich nevstane a neřekne mi, že neví, o co jde. Evropská komise má zajistit, aby Eurostat eh, měl k dispozici skutečně eh, spolehlivé statistiky a tak dále. Já se omlouvám. Já si myslím, že tento ústní pozměňovací návrh měl být začleněn do kompromisu číslo 8 jako přídavek protože eh, kompromis 8 byl schválen včetně tohoto ústního pozměňovacího návrhu. Ono to také takto figuruje na hlasovacím seznamu. Já si myslím, že s textem souhlasíme, že ho chceme začlenit, ale možná že pokud ho chceme e, do textu přidat, tak bychom to měli udělat v tom správném odstavci. Já jsem si myslel, že to byl odstavec 8, ale teď jsme e, v e, odstavci 8 kompromisu 9. Teď se pohybujeme v rámci odstavce 8. Protože když se na to podíváte, tak to bylo vlastně v kompromisu 8. Prosím vás, teď hlasujeme o kompromisu číslo 9, který se vztahuje k odstavci 8. Pokud je to na nesprávném místě, tak to přesuneme, ale kdo souhlasí s tím změním? Proti. Kdo se zdržel? Takže schváleno a dáme to tam, eh, kam to patří, ať už to bude odstavec 8 či 9. Teď eh, máme eh, odstavec 9, 103. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Původní text pro, proti, zdrželi se, schváleno. 104 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 105 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 106 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Původní text pro, proti, zdrželi se, schváleno. 107 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to je schváleno. EPP je pro, ano, tak je to schváleno. E, odstavec 11. Kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno 12, pro, proti, zdrželi se schváleno 108, pro, Ne, mluvíme o odstavci 13, se 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 109 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 10, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 112, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 16, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 113, kdo je pro, proti, zdrželi se, já bych to raději ověřila. Pozměňovací návrh 113, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Okamžik, takže dostáváme se 116 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 117 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 118 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 119 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 120 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Původní text 120 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 121 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 122 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 123 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 124 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Odstavec 22 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 125 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 126 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 127 pro, proti, Zdrželi se, raději ověříme 127. Bylo to těsné. Všichni jste hlasovali, končím hlasování. Odpadá 22 na 22. Původní text, odstavec 23. Kdo je pro? Proti? Ještě jednou to zkusíme. 123 původní text pro, proti, zdrželi se, schváleno. 128 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Původní text pro, proti, zdrželi se, schváleno. 129, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 11, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 133 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 134 pro, proti, zdrželi se, ověříme 134. Eh, Všichni jste hlasovali, končím hlasování. Zamítnuto. 25 eh, bylo proti a jenom 19 pro. 135, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se, myslím, že je to zamítnuté, ale raději to necháme ověřit. Všichni jste hlasovali, končím hlasování. Zamítnuto. 17 pro, 27 ale proti. 136 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti zdrželi se. Myslím, že to bylo zamítnuté, ale ověřím to. Zahajuji hlasování. Všichni jste hlasovali, končím hlasování. Eh, schváleno 22 eh, na 21, takže jsem měla pravdu, že jsem to nechala ověřit. A teď ta druhá část pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 137, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 139, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Myslím, že je to schváleno, ale raději to zkontrolujeme. Tu 139. Je 139. Takže všichni hlasovali, končím hlasování, návrh je zamítnut, 20 pro, 23 proti. Takže původní text odstavce 128, kde je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 140, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 141, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 11 B ve dvou částech ve výrazu automatic. Pro, proti, zdržel se, přijato. A teď výraz automatic, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 145, kdo je, pre, pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 146 pro, proti, zdržel se, přijato. 147, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 148, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 149, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Odstavec 28, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 150, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? To bych ráda zkontrolovala. Teď elektronicky 150. Takže všichni hlasovali, končím hlasování, návrh je zamítnut. 17 pro, 27 proti. Teď 151 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 152, kdo je pro?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 Tu druhou část tedy zkontrolujeme elektronicky. Hlasovali všichni, návrh je zamítnut. Odstavec 153, druhá část, takže je zamítnuta. 154, kdo je pro? 154. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je přijat. Kontrolujeme to elektronicky, ale myslím, že jenom EPP je proti. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ještě dva mají hlasovat. Končím hlasování.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 162, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto, 163, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato, 164, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, Dobře, ano, to bylo pro. Já myslím, že je to e, schváleno. 164 je schválena. 165, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 166. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to těsné, takže 166 elektronicky. Hlasovali všichni, končím hlasování. Takže 21 pro, 23 proti, návrh je zamítnut. 167, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Původní text, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 168, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 169, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to bych zkontrolovala raději elektronicky, takže 169. Hlasovali všichni, končím hlasování. 26 pro, 18 proti. Návrh je tedy přijat. 170. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zmatené. Ještě jednou. 170. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. Jednička pro, proti, zdržel se, přijato. Against abstentions carried. Amendment 2 in favor. Dvojka, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Trojka, 13 až 21, pro, proti, zdržel se, přijato. E, teďko ještě trojka, e, přijato, čtyřka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdržel se, přijato. Šestka pro, proti, zdržel se, přijato. Sedmička pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Devítka pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Desítka pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Jedenáct pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 1a. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. Kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijato. Dvojka. Pro, proti. Zdržel se přijato. Pozdějovací návrh 20. Pro, proti. Zdržel se zamítnuto. 21. Pro, proti zdržel se, to bych ráda zkontrolovala, takže prosím, jedna dvacítku. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Pozměňovací návrh 22. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 23 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 24 pro, proti, držel se, zamítnuto, 25 pro, proti, držel se, zamítnuto. Takže elektronicky konečné hlasování o pozměněném textu. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 37 pro, pět proti, jeden se zdržel a jedna karta neplatné hlasování. Děkuji, v pořádku. No. Separate, yeah, or in block. On block, okay. Right, this is, this is just the oral question. Teď tady máme ústní otázky k eurobondům. Můžeme vzít všechny tři a blok? Ano. Takže kdo je pro? Tak, pardon, musí to být elektronicky. Zahajuji hlasování. Týká se to všech tři jednoduchých otázek, které jsou připojeny k této zprávě. No, jenom ta otázka, ne ta rezoluce. Hlasovali všichni, končím hlasování. 42 pro. Right, this might get complicated. So now we... Tak a teď se to může zkomplikovat. Teď budeme hlasovat o návrhu rezoluce. Udo. Eh, Some interesting music going on. Happy ringtone. No tak pěkná muzika, pěkně někomu vyzvání telefon. Wir warten, bis Van Rompuy gesprochen hat. Okay. So, so, so. Udo. <laughs> Já chci poděkovat kolegovi, že už eh, nemusíme čekat, až eh, jak si vyřádí jeho technika, nejbrž, že už opět člověk vládne na technikou. Máme před sebou rezoluci, kde tedy všichni, eh, tedy nástinový zpravodaj a také ostatní, se pokusili to formovat tak, aby to bylo přiměřeno eurobondům. A samozřejmě je to také způsob, jak pokračovat ve smyslu plné diskuse. Sociálně demokratická frakce je toho názoru, že je to poněkud nejasné na některých místech. To se týká zejména kompromisu HC a I, kde tedy je podle našeho názoru tolik odborného slengu, že nikdo nemůže rozumět tomu, co tím chceme říci. Z tohoto důvodu jsme se pokusili eh, vnést do věci oddělené hlasování. Nicméně musíme eh, vzít v úvahu, prosím, nechte mě mluvit, musíme vzít na vědomí, že na rozdíl od toho, jak jsme si to mysleli, že to tedy bude prokomunikováno včas, tak eh, nikdo na poslední chvíli nebyl schopen ve své pracovní skupině prodiskutovat to, co chceme. Takže eh, my jsme chtěli tedy ty eh, splitvou ty k HC a I stáhnout po konsultaci se s pravodajkou a Chceme tedy, aby to bylo eh, jaksi jednodušší a rychlejší také na plénu. Eh, madame la présidente, Paní předsedkyně, v duchu kompromisu eh, naprosto souhlasíme, abychom postupovali tímto způsobem a to, na čem mi opravdu záleží a chci tady Eduardovi a všem dalším stínovým zpravodajům poděkovat, je, že dáváme komisi včas signál, který je jednotným signálem parlamentu a můžeme tedy přistoupit k hlasování. Děkuji. Eh, takže Udo, eh, vy asi nechcete podpořit kompromisy H, C a I. Je to tak? Takže podpora ano, aniž by se o tom hlasovalo. Takže Eh, bohužel tedy mluví tady moc lidí najednou a paní předsedající už není schopná mluvit skutečného řečníka. My jsme řekli, že u paragrafu HCI chceme, jsme chtěli zavést split voty a to teď stahujeme zpátky, protože si myslím, že kolegové nemají dost času, aby to mohli, eh, aby to mohli prodiskutovat v pracovní skupinách. Eh, my tedy stahujeme split vote, Eh, budeme se zdržovat eh, při, u těchto odstavců a doufáme, že v, na plénu eh, to pak budeme schopni ještě vylepšit. Paní předsedající, ano, já už tomu teď rozumím. Trošku jsem zaměnila pozměňovací návrhy a oddělené hlasování, takže teď už je mi to jasné a můžeme začít hlasovat. Kompromis C1, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis e, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis eh, E, kompromis F, pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis G, pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis G1, pro, proti, zdrželi se schváleno. G2, pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis H pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis C pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis I pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis eh, je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis K pro, proti, zdrželi se schváleno. Tady kompromis L pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní citace 1.2, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis A pro, proti, zdrželi se schváleno. Úvodní ustanovení A pro, proti, zdrželi se schváleno. B, kompromis A pro, proti, zdrželi se schváleno. A závěrečné hlasování o konečné podobě zahajuji toto hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 37 pro, 3 proti, 4 se zdrželi.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 Are we, are we ready? Tak můžeme. Right, we're starting. So this is the, uh, the voting on the corporate... Takže eh, hlasováme, eh, hlasujeme mm, o rámci pro zprávu řízení Evropské společné kompromis A, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Hm. Číslo čtyři pro, proti, zdrželi se schváleno. Takže tady máme něco nového. Tak prosím vás, poslouchejte. My máme pozměňovací návrh číslo 5 na dvě části a ještě tady máme ústní změnu ke druhé části, kde přidávají slova, kde je to vhodné před slovy other stakeholders. Takže první část zůstává, druhá část zní to its employee shareholders and where appropriate to other stakeholders. První část je pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní šestka pro, proti, zdrželi se schváleno. Sedmička pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Osm pro, proti, zdrželi se schváleno. Devět pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis B pro, proti, zdrželi se schváleno. Přejete si prověřit toto hlasování? Není tomu tak. Kompromis C pro, proti, zdrželi se. Schváleno číslo 19 na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se. Schváleno druhá část pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Dvacítka pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Nyní 22 pro, 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 23 pro, proti, Já se eh, odmlouvám. Musíme jít k 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A teď 23 pro, proti, zdrželi se schváleno. 26 pro, proti, zdrželi se schváleno. 25 pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní 27 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní Kompromis D. Kde pro, proti, zdrželi se schváleno. Číslo 30 pro. A máme tady ještě ústní změnu, kterou všichni známe, takže kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Nyní 31 na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část, a tady to má to přídavek těch, eh, přídavek těch slov, která jsou zde vytištěna tučně. It's the same amendment as before. Ano, je to stejný pozměňovací návrh jako dříve. Kdo je tady pro? Proti zdrželi se schváleno. Tady je něco škrtnuto. Takže 36 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 37 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 34 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 33 pro, proti, zdrželi se schváleno, 35 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 38 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto stavec 6 pro, pardon, to odpov, odpadá nyní 39 pro, s ústní úpravou zpravodaje, takže 39 pro, proti, zdrželi se schváleno 41 s ústní úpravou pro, proti, zdrželi se schváleno 42 na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Nyní 44. S ústní úpravou, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. 46 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 47 pro, proti zdrželi se zamítnuto, kompromis E pro, proti zdrželi se schváleno, nyní číslo 50 pro, proti zdrželi se schváleno, 51 pro, proti zdrželi se schváleno, 52 s ústní změnou pro, proti zdrželi se schváleno, a nyní elektronické hlasování závěrečné. Hlasovali všichni, končím hlasování a máme 26 pro, 5 proti 12 se zdrželo. Děkuji vám a blahopřeji zpravodaje. Jenom připomínám, že po eh, výboru budeme mít eh, společné zasedání s AFKO, a to od 18.30 do 20 hodin, v místnosti 6Q2. 6Q2 místnosti Jan. A nyní předávám, eh, předávám předsednické žezlo. Eh, kolegové, kdo si přeje odejít, nech tak učiní v tichosti. Máme ještě před sebou práci. Můžeme prosím začít? Eh, teď budeme mít eh, stanovisko, eh, které vypracovala paní Elena Basesko a týká se to evropského příkazu k obstavení účtu. Takže dávám slovo paní Eleně Basesku, aby nám, před, aby nám odprezentovala návrh z tohoto stanoviska. Prosím o klid. Děkuji, eh, pane předsedo, vážení kolegové. Tento návrh nařízení je velice složitý a jeho účelem je mít jednotný postup v Evropě pro obstavení bankovních účtů. Má to být alternativa k národním postupům. Umožní to věřitelům, aby zabránili eh, pře, eh, převedení anebo vyjmutí z účtu v Evropské unii kdekoliv. V současné době je možné převádět finanční prostředky z jednoho finančního účtu na jiný prakticky okamžitě. Tímto způsobem je možné se vyhnout placení dluhu věřitel, ale eh, asi nebude blokovat eh, účet eh, se stejnou rychlostí, s níž dlužník převádí peníze do zahraničí. Věřitel může mít také problémy s tím, aby zjistil veškeré náležitosti bankovního účtu, zejména jedná-li se u tady to má zabránit vybírání peněz účtu a nebo převádění, čili evropský příkaz k obstavení účtu eh, bude eh, možné usnadnit, u, u, u, vést ještě, uplatnit ještě v době před soudním řízením. Máme tady 27 mm, příz, mm, mm, pozměvacích návrhů, které jsem zavedla já sama a týká se to lepšího právního i ekonomického vyjasnění, aby tady byla správná rovnováha mezi právem věřitele získat zpět dluh a mezi ochranou i eh, dlužníka, aby nedocházelo k Eh, zneužívání. Například nevím, proč by někdy měl být, také je třeba mít pořádně eh, zdůvodněné vydání evropského příkazu k obstavení účtu, přičemž tady potom má být záruka, jejíž výši stanoví soud a také navrhuji několik kriterií v pozměňovací návrhu 13, aby se zjistila podstata věci pohledávek. Pozměňovací návrh číslo 3, eh, tady se rozšiřuje Eh, eh, rozsah výjimek eh, původní znění totiž zahrnovalo pouze systémy pro um, vypořádání cených papírů, ale tady jsem to uvedla do souladu s, uh, s uh, směrnicí 9826. Chtěla jsem, aby se také postup uspíšil prostřednictvím několika poznavacích návrhů, co se týče termínu. Například, aby se sem zajistil, zavedl termín kalendářní dne, to je 15, 18, 19 a 25 pozměvací návrhy. Pozměvací návrh 20. Tedy také navrhuji, aby eh, dlužník byl eh, vyrozuměn eh, maximálně během jednoho pracovního dne o příkazu k obstavení účtu. 4 a 5 pozměvací návrhu, aby se vysvětlily prvky spojené s přeshraniční dimenzí. Potřebujeme přesnou definici koncepce záležitosti záležitostí, které mají přeshraniční dopad. Myslím, že je také velice užitečné, abychom přesně analyzovali tento prvek. Pak eh, poznávací návrh 21 a 52 pozměňují eh, článek 26, který se týká provedení evropského příkazu k obstavení účtu. Odstavec 4 původního znění, myslím, není úplně jasný. Tam, kde se jedná o směný kurz. Odvolávám se tady o případ, na případ, kdy měna eh, v ní, vedení účtu je jiná než změna země, kde byl vydán evropský příkaz. Poznávací návrh 22. Tady by to měla dělat banka, tedy a použít oficiální směný kurz eh, členského státu, eh, v němž je ten účet. A jde zase o větší rychlost, protože jinak by bylo možné použít referenční eh, směný kurz ECB, ale to by se muselo zase počítat to se spočítá předtím už a na základě předchozích eh, směných kurzů. Pak 21 k eh, článku 26 tedy se vyjasňuje situace, když hodnota aktiv eh, na účtu přesahuje částku, která je uvedena v evropském příkazu. Myslím si, že v takovém případě banka musí určit finanční nástroj, jehož prostřednictvím se uplatní evropský příkaz. Konečně bych chtěla ještě uvést několik praktických podrobností ohledně předklad, eh, tedy pozměňovací návrhy do 12. Eh, ledna 12 hodin a eh, pozměňovací návrhy se budou projednávat na zasedání tohoto výboru 6. února. Hlasování ve výboru bude 28. února. Čekám tedy na vaše připomínky a návrhy a mohu vás ujistit, že jsem vám k dispozici je projednat. Děkuji. A teď, budu, eh, teď se k tomu vyjádří stínový zpravodajová jako první pan Bulman. Děkuji. Děkuji paní zpravodajce, děkuji paní, panu předsedovi. Eh, toto je velice důležitá právní úprava pro vnitřní trh a teď je třeba zajistit, aby ti, kteří mají oprávněné nároky, mohli je také uplatnit, aniž by eh, museli se prokousávat pralesem různých zvyklostí a podobně. Je dobře, že komise tento návrh předložila. My bychom chtěli konstruktivně přistoupit tomuto tématu v podstatě tak, jak s zpravodajka. Pro nás bude samozřejmě důležitější zjistit, zda se tady udržuje vhodná rovnováha. Na jedné straně to budou ti, kteří eh, mají určité eh, nároky a na druhé straně ti, jejíž konto je potom automaticky zatěžováno. To je vlastně otázka eh, zaměstnavatele, zaměstnanec a tak dále. Tady je eh, prostě nezbytné, aby se každý eh, mohl bránit eh, podle svého vlastního národního práva. My určitě mm, nechceme, nemáme tady žádné nějaké temné úmysly, čili je třeba, jak to udělat tak, aby skutečně toto vnášelo spravedlnost do celého systému. My chceme formulovat pozměňovací návrhy, které budou ale velmi konstruktivní a budou podporovat paní zpravodajku. Uh, uh, Nyní se ptám, jestli ještě někdo další uh, za paní Gulár bych chtěl promluvit, která tady není. Pan Strejček, nebo tady taky není, tak pan Gigol. Um, Velmi stručně děkuji za předloženou zprávu. Já nechci opakovat, co již bylo řečeno. My se domníváme, že toto je nezbytný element a užitečný element pro realizaci společného trhu. Myslíme si také, že zpráva je kvalitní a podporujeme její obecné zaměření. Chceme také zajistit, aby slabí dlužníci pořád ještě měli možnost jistoty a v tomto smyslu můžeme podat ještě několik pozněcích návrhů, ale jinak jsme s touto zprávou spokojeni. Děkuji. Tomáš Hendl tady také není. Přeje si promluvit někdo jiný? Pan Gozes. Pane předsedo, omezím se jen na to, že chci zpravodaj říct, že opravdu odvedl skvělou práci a e, že EPP zpravodajkyni podpoří. Děkuji. Bez mikrofonu. To Mrs. Elena Basescu, i she... Eh, takže pokud si paní Bašesku přeji ještě do nějak uzavřít, může dostat slovo. Ne, nepřeje si, takže v tom případě můžeme tento bod uzavřít. 12. Eh, ledna v poledne je termín pro podávání pozměňovacích návrhů. A nyní zde máme návrh stanoviska k výroční zprávě Evropské investiční banky za rok 2010 a slovo dostává pan Kamal. Děkuji, pane předsedo. A jak možná víte nebo ne, eh, my chceme, aby občané dostali svoji hodnotu za peníze, které zde eh, zde eh, eh, dávají na daně a také samozřejmě jde o transparentnost a myslím, že to je něco, na čem se klidně shodneme. Eh, no, možná, že tady kolega Pascal teprve bude hledat souhlas s námi, ale budiš. Ale je tady princip, že všichni, tedy každá členská země by měla vědět, na co se vynakládají prostředky. A jestliže tedy eh, členské země se eh, dohodnou eh, na určitých úpravách, tak samozřejmě také Evropská investiční banka by to měla následovat. Já i. vlastně teď nevím, jak je to dlouho, co účetní dvůr hm, s, těmito, s tímto hospodařením souhlasí, ale Eh, Podstatně je třeba zajistit, aby eh, činnost EIB byla eh, plná v souladu se strategií 2020 a aby se nepřekrývala s práci EBRD. EPI, Evropská investiční banka by měla mm, Evropskému parlamentu mm, předkládat data, které se týkají její kapitálové bilance, to znamená expozice a tak dále a navíc by měla být v souladu je hospodaření z Bazileji 3. Eh, také si přejeme, aby prošla stres testem. Výsledky by měly být publikovány na webových stránkách a eh, měl být zcela jasné, jaké finanční nástroje bude používat vzhledem k finanční situaci v eurozóně. Eh, politickou otázkou je, na co by se EIB měla soustředovat. To je samozřejmě jenom návrh stanoviska, takže mm, pochopitelně rád si poslechnu vaše názory. Eh, možná, že bychom se měli soustředovat na eh, státy, které snad budou novými demokraciemi, demokraciemi ve Středomoří. Dále víme, že reálná ekonomika Eh, má nedostatek peněz kvůli tomu, že komerční banky šetří a my bychom měli tedy zhastit to, eh, že Evropská investiční banka bude ze všech svých sil eh, přispívat k právě k reálné ekonomice. Samozřejmě musí zůstat stabilní, všechno musí zůstat transparentní a já myslím, že s těmito principy bude moci souhlasit většina kolegů. Děkuji, pane Kanamale. Máme jenom paní Kracu jako stínovou zpravodajku k tomuto stanovisku. Děkuji. Pane předsedo, dovolte mi, abych hlavně poděkoval panu Kamalovi za jeho poznámky a věci, které tady nastolil. Naprosto souhlasím s cíly, které uvedl. Více transparentnosti ze strany Evropské investiční banky. Souhlasím také s tím, co se praví v návrhu stanoviska. Efektivita, koordinace s komunitárním rozpočtem a strukturálními fondy, což chci zejména eh, zdůraznit, že o to jde, abychom cílů dosáhli. A eh, také trojité Ačko to je velice důležité, 3A, rating na stupni 3A. Také souhlasím s tím, že zpravodaj zdůrazňuje eh, to, jak Evropská investiční eh, banka postupuje na jižním pobřeží Středozemního moře. Eh, Mám k tomu i poznací návrh, ale je naším cílem, aby eh, banka fungovala ve smyslu zvyšování efektivity trhu. Dále zdůrazňuji program Jeremy a ostatní, Jasmine, Jessica. To vše jsou mimořádně důležité programy, protože jejich prostřednictvím lze poskytovat finanční prostředky malým a středním podnikům a provádět koordinaci strukturální politiky. Umožňují také podnikům, aby získávali finance v souladu s reálnou ekonomikou. To je také důležitá věc. A ohledně rozšíření na podniky v Jižním Středomoří. Já jsem velice ráda, že o tom pan Kamal také se zmiňuje. Měli bychom zdůraznit zkušenosti už um, um, s bankou ve spolupráce, spolupráce tedy s Středomoří. Také jsme zažili arabské jaro. A jsem také ráda, že tady pan Kamal zmiňuje spolupráci s Evropskou bankou pro rekonstrukci a rozvoj která rovněž působí na jeho středomorském pobřeží, což je vše, co jsem k tomu chtěla podotknout a mnohokrát děkuji. Děkuji, ale přece jenom omlouvám se, máme více stínových pracovní, zpravodajů, tak bych prosil pracovníky sekretariáty, aby to eh, dali do pořádku, protože já jsem je tady neměl všechny na svém eh, dokumentu uvedené. Děkuji, pane předsedo. Nejprve mi dovolte, abych panu Kamalovi poděkoval za návrh stanoviska. A dovolte mi, abych mu také řekl, že i moje skupina se snaží, aby opravdu evropští občané dostávali pořádnou hodnotu za svoje peníze. Ale myslíme si, že Evropská unie potřebuje hospodářský růst na základě výrazných investic, vzdělávání, inovací a Evropská investiční banka tady může být důležitým faktorem, důležitým nástrojem, který nám pomůže, abychom se vymanili se současné krize. Proto takzvané projektové eh, obligace eh, mají právě být eh, prostředkem pro doplňkové financování a měly by být uvedeny do dochodu co možná co nejdříve, tedy ještě před rozpočtovým obdobím 2014 až 2020. Chtěl bych také vyjádřit své uspokojení v souvislosti s rozhodnutím EIB poskytnout technickou pomoc těm členským státům, které mají problémy s využíváním čerpáním a absorbováním evropských fondů. To si myslím je výborná myšlenka a může to znamenat další podporu pro tyto státy v jejich rozvojovém úsilí. Další věc, kde se shoduje se zpravodajem, se týká politiky transparentnosti banky. Je velice vítané to, že v roce 2010 Evropská investiční banka přijala celou, celý nový soubor zásad a praktik eh, s cílem zvýšit transparentnost je třeba také mít aby se zprávy o hodnocení eh, eh, prostředí a sociálních dopadů vlastně zveřejnily dříve. Dále je třeba, aby Evropská banka měla také nezávislé hodnocení těch jurisdikcí, kde pracuje, tak, aby byla možné účinně bojovat proti finančním rájům a proti nezákonným tokům peněz. A velice se těším na další spolupráci s panem Kalmelem a ostatními eh, kolegy v této věci. Děkuji a nyní má slovo pan Kakis. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl poděkovat zpravodajovi za velmi dobrý návrh. Naprosto souhlasím s obsahem textu. Chtěl bych eh, také ještě něco připomenout eh, ohledně toho, co by mohla Evropská investiční banka činit. A chtěl bych zdůraznit eh, takzvané problémové země, to znamená ty státy, které teď jsou předmětem pomoci Unie a Mezinárodního měnového fondu. V těchto zemích se prostě všechno proměnilo. My hovoříme o naprosto odlišné ekonomické situaci a hlavní problém, kterému čelí tyto e, státy, je získat investice a získat znovu důvěru ostatních. A v tomto směru může hrát velice nápomocnou roli právě Evropská investiční banka jako partner eh, při investování do těchto států. To přesně povede k znovu nastolení důvěry. A to je zcela zásadní pro to, aby programy eh, byly úspěšné. Toto musí nastat v co nejkratší době, protože nové investice v těchto státech, kde se eh, už teď eh, pohybuje míra nezaměstnanosti velmi vysoko, jsou prostě prioritou. A eh, Zároveň to také je sdělení pro okolní svět, že ty programy pokračují a že se dostávají do další fáze. A pak je tady ještě něco, a to je takového dlouhodobějšího rázu. My teď vytváříme fiskální unii. A to je něco, co je mnohem striktnější co se týče eh, těch nástrojů, které eh, vlády a země eh, budou používat. My potřebujeme, aby Evropská investiční banka hrála určitou roli v těch státech a v těch regionech, které jsou uzavřeny v takovém bludném kruhu nízké eh, ekonomické eh, situace, nízké eh, míry investování, vysoké zaměstnanosti, protože země, které se nacházejí v obtížné situaci, nemají příliš mnoho nástrojů, které by mohly dát k dispozici. A když se tady objevují ty asymetrické šoky, které mají nejrůznější dopad na Eh, země v centru a odlišný dopad na země mimo epicentrum Unie, tak samozřejmě to jsou země, které nemají stejné charakteristické rysy jako to centrum, tak proto je zapotřebí určitých nástrojů, které by e, tyto státy z toho šoku vyvedly. A to je přesně to, k čemu e, dochází v celé řadě zemí. A Evropská investiční banka musí začít uvažovat tímto způsobem. My budeme potřebovat dlouhodobě pomáhat určitým zemím a regionům, aby se zvýšila konkurenceschopnost, e, především těm zemím, které nemají další vlastní nástroje. Předsedající, děkuji. Ještě dřív, než dám slovo zástupci EIB, tak se se ptám, zda je tady ještě někdo, kdo si chce vzít slovo. Já si vezmu e, slovo jako stínový zpravodaj za frakci zelených. Víme, že zelení jsou velice e, nakloněni Evropské investiční bance. Stále se snažíme dát této bance ty nejlepší možné nástroje a e, způsoby, aby mohla jednat. Takže bychom chtěli vědět, jaká je, jaké je stanovisko EIB k Bazileji 3 E, jaké je stanovisko e, k těm textům, které jsou teď vypracovávány, zdali tady existují nějaké problémy, které v nich EIB vidí a k pozměňovacím návrhům, to, co dnes předkládá zpravodaj, e, tak to vypadá, že EIB se bude muset vyrovnat s těmi třemi závazky Druhá věc, o které bych chtěl hovořit, se týká kapitálu Evropské investiční banky. Víme, že tady jsou různorodé vývojové trendy, došlo ke zvýšení, eh, teď to jde opačným směrem. Já si myslím, že bychom všichni měli volat potom, aby Prostředky Evropské investiční banky byly posíleny, aby mohla tato banka jednat proti recesi v, v kontextu Evropské unie v souladu s cíli, které byly stanoveny Evro, eh, unijními smlouvami a konkrétně eh, s cíly eh, strategie 2020. A teď ještě k pozměňovacím návrhům. Nejprve k politice v energetické oblasti. V tomto směru diskutujeme permanentně s EIB a opravdu si přejeme, aby dokument, který e, vlastně definuje cíle energetické politiky, byl e, v souladu s unijními dokumenty a také s víceletými e, cíly e, do roku 2050, což by mohlo vést i k trochu odlišným způsobům e, nahlížení na investice ze strany Evropské investiční banky. Předsedající, děkuji. Je tady ještě nějaká poslankyně či poslanec, který si chce vzít slovo? Pan Kozes, prosím, děkuji, pane předsedající. Já bych si dovolil jenom takovou Eh, krátkou otázku eh, směrem ke zpravodaji, aby si ji položil on, ale pokud můžou zástupci EIB eh, zodpovědět tento dotaz, tak tím lépe. Jde o kapacitu EIB. Podle mě tento kapitál EIB není zcela uvolněný, není zcela volný v, to, to, v této situaci. Banka, která má akcionáře v této citlivé finanční situaci v velmi citlivém Eh, postavení, tak eh, se prostě ptám, zdali její možnost půjčovat není trochu není trochu eh, pozastaven či zhoršen určitými pochybnostmi ohledně schopnosti akcionářů banky dostat svým závazkům. Předsedající, děkuji a teď prosím zástupce EIB, aby si vzal slovo. Děkuji, pane předsedo. Uh, a děkuji vašemu zpravodaji a všem těm, eh, kteří se vyjadřovali a přispěli významnými a závažnými body, které samozřejmě eh, můžeme zapracovat eh, při zpracovávání příštích plánů. Jenom tedy stručně bych se vyjádřil, pokud se týče naší odpovědnosti <clears throat> tak vy asi víte, nakolik guvernér naší banky za svých 12 let v úřadě, eh, nakolik se tomu věnoval. Eh, my jsme zároveň tedy mm, vypracovali jakési memorandum o porozumění mezi naší bankou a vaším parlamentem a doufáme, že eh, tomuto úsilí dáme od příštího roku strukturu výbor pro kontrolu rozpočtu eh, na začátku příštího roku bude zpracovávat zprávu o finančních instrumentech a k tomu my také budeme přispívat, čili všechno se ubírá tímto směrem. Co se transparentnosti týče, eh, zde máme novou politiku zveřejněnou po dlouhých a rozsáhlých konsultacích my doufáme, že bude uspokojovat vaše požadavky, ale samozřejmě další zlepšení je možné. E, pokud se týče našich politik, tak já myslím, že je správně e, zaměřovat se na strategii Evropa 2020, to znamená inteligentní, inkluzivní a udržitelný e, růst. Tam bychom měli nasměrovat všechny naše zdroje a toto je, myslím, také Eh, v souladu s postoji Rady guvernérů. Eh, pokud se týče eh, solidnosti EIB, tak ano, žijeme v obtížné době, všechno je to složité. My samozřejmě v podstatě můžeme plně brát v úvahu Bazilej 3, tedy v té míře, v jaké se týká náš, na, naší činnosti jakožto nekomerční banky. To je u nás trošku jinak než u těch komerčních, ale samozřejmě ta eh, podstata se zohledňuje a činí tak také naši auditoři. My eh, jsme součástí smluvního rámce a právního rámce, takže tady samozřejmě eh, čekáme na implementaci, inter, interpretaci směrnici CRD. Eh, jinak pokud se týče trojitého A, podle ratingových eh, agentur eh, se to opírá o sílu našich akcionářů, kvalitu portfolia a naši bilanci. Samozřejmě, že akcionáře neovlivníme a tady trpíme stejně jako každá jiná banka v Evropě ale zároveň kvalita našeho portfolia je velice dobrá, čili neutrpěli jsme žádné ztráty, které by stály za řeč. A nyní tedy eh, sledujeme ty obtížnější, eh, obtížnější případy, které činí tak kolem 1%. Zatímco eh, kvalita našich akcionářů eh, se zhoršuje, tak samozřejmě se eh, auditoři více zaměřují na naši kapitálovou vybavenost a tady vstupujeme do neznámých vod a je třeba, abychom byli velmi op, od, opatrní. To znamená, že buď to budeme muset zvýšit své kapitálové zdroje, anebo omezit půjčování, tady žádná jiná možnost není. Čili tady mm, to bude muset vyřešit. My máme operační plán, který byl nedávno schválen a počítáme s tím, že v příštích třech letech budeme půjčovat méně, ale prostě eh, je to proto, abychom byli nadále důvěryhodným půjčové věřitelem i, půjčuj, i dlužníkem. Jinak eh, eh, pak je tady otázka eh, rozpočtu. Tady samozřejmě můžeme se hledat jiné zdroje kapitálu, poněvadž kapitál akcionářů s tím to může být trošku horší. Takže nám jde o pákový efekt těch Eh, dluhopisových zdrojů. No a uvidíme, jak toho tady bude dál. Eh, jenom bych ještě zběžně eh, řekl, že návrh tohoto stanoviska projektové bondy a eurobondy zmiňuje jakoby v jedné větě, ale prosím rozlišujte to. Projektové bondy to jsou Eh, věci, které to jsou dluhopisy soukromých firm eh, vydané na podporu projektu, co jsou to eurobondy, to všichni víme. A ještě ke Středomoří samozřejmě věnujeme obrovskou pozornost dění v tomto regionu a určitě vás nepřekvapí, když řeknu, že výsledky letošního roku budou daleko slabší než očekávané. Je to prostě tím, že politická situace v, na straně recipientů, tedy těchto zemí, eh, to prostě neumožňuje. Není to mm, výlučně naše situace. Veškeré finanční instituce, které se snaží vyvíjet aktivitu v tomto regionu, jsou na tom stejně. To všem eh, neznamená, že bychom nechtěli plnit ty závazky, které jsme v, přijali v Dovilu, do, tedy tam máme určitou částku do roku 13, Čili eh, my si k těm závazkům stojíme, nicméně bude těžší je plnit, dokud se tam neupraví politická situace. <clears throat> Jinak pokud se říká, týče toho, co řekl pan Silakis, my eh, v současné chvíli eh, debatujeme hodně s DG Regio jak eh, skombinovat stávající strukturální fondy, kde pravidelně přibývají prostředky, jak je tedy spojit eh, s našimi eh, půjčkami, což by tedy zemím příjemců pomohlo v investicích a byl by tady jakýsi vzájemný pákový efekt. Já věřím, že tento nový přístup bude implementován eh, začátkem příštího roku. A ještě k energetice, ano, my slyšíme velice dobře a velice eh, vážně bereme cíle roku 2050. A 75 prostředků, které půjčujeme do energetiky, je na obnovitelné zdroje. To je relativně dobrý výsledek. Eh, zhruba 10 jde na energetické projekty založené na eh, fosilních palivech, eh, takové, které jsou absolutně nezbytné pro udržení energetické energetické eh, bezpečnosti eh, v určitých regionech, třeba eh, prostě v Německu se v souvislosti s útlumem atomové energie zatím není přechodně jiná možnost. Jenom jedna otázka pro vys, aby mě něco bylo jasnější. Vy jste říkal, že projektové obligace budou vydávat podniky. A jaká bude tedy vazba mezi Evropskou investiční bankou a mezi těmito projektovými dluhopisy? Děkuji, eh, pane předsedo, že jste mi dal možnost, abych znovu eh, vysvětlil zásadní eh, systém, zásadní schéma projektových obligací. Často se jedná o projekt v oblasti dopravy, energetiky, telekomu a často se to dělá prostřednictvím struktury veřejno-soukromého partnerství. Obvykle eh, projektový podnik, to může to být nástroj eh, speciálního eh, účelu, anebo stavební firma, která má získávat finanční prostředky. Ale prostě je to firma, která nemá takovou úvěryhodnost, aby získali tolik eh, prostředků, které jsou k dispozici eh, v pojistí, pojišťovnách, penzijních fondech, na sou, jako soukromé na trhu, a které lze ale investovat pouze do vysoce eh, hodnocených, velice kvalitních projektových obligací. A tady tedy my vstupujeme do hry. Prostě je tady nižší úroveň, podřízená úroveň, které před těmi obligacemi. Tady my vlastně dáváme důvěryhodnost, úvěryhodnost těmto obligacím. Dejme tomu, že už to bude dvojité Ačko a pak už to bude pro investory zajímavé. Tak to my tedy prostřednictvím těchto podřízených úvěrů fungujeme. A zase je můžeme mít jenom díky evropskému rozpočtu. A já bych tady chtěla zdůraznit jednu věc, že zhruba eh, se čtyřmi až pěti miliony rozpočtových prostředků lze zajistit až 20, dejme tomu, milionů eh, na podřízených eh, úvěrech, co znamená zase 100 tisíc milionů euroobligací na projekt, který by byl eh, z více 150 milionů. Ale to je prostě ten pákový efekt, kterého můžeme eh, dosahovat. A dlužníkem je soukromý podnik, čili tím patří ten dluhopis. A teď se zeptám zpravodaje, zda se k tomu chce ještě nějak vyjádřit, pane Kamalem. Velice děkuji stínovým zpravodajům a také zástupci Evropské investiční banky. Rozhodně k tomu přihlédnu a těším se na pozměňovací návrhy. Já se omlouvám, paní Kraca tady hovořila o um, Středomoří. Děkuji každopádně za vaše připomínky. Nebyl jsem si jistý, jestli je mezi námi někde nějaký nesouhlas. Dejte mi jinak vědět. Jinak, pane Kutasi, velice vám děkuji. Mulcu mesk. E, a jistě hodnota za peníze je velice důležitá. To se my myslíme samozřejmě také. Je to důležité pro naše členy. A pak ta myšlenka programových zemí prosím vás zase o poznávací návrhy. A jinak s panem Kravcovi samozřejmě, že mě zajímá, i když jsme obvykle nějak na různých stranách, proč by eh, Evropská investiční banka měla vyhovovat požadavkům Bazileje 3. Eh, možná jsem jenom něčemu úplně neporozuměl, ale jinak mám pochopení pro myšlenku, abychom povzbuzovali obnovitelné zdroje energie. A eh, také paní Kozes tady hovoří o věci, o které hovoří i členové britského parlamentu totiž jaké další pasiva mají eh, členské státy, když potom je tady požadavek na další kapitál. Protože někdy opravdu eh, to vypadá jako velice obtížná doba a musíme tedy myslet na to, co realisticky můžeme očekávat. Pak je tady ještě eh, ten myšlenka projektových dluhopisů. Eh, možná ne v tomto kontextu, ale v dlouhodobějším, kdo to jakoby první schytá, koho to prvního zasáhne. A ne vždycky je to soukromý investor. Často prvního to zasáhne daňového poplatníka. A doufám, že se všichni shodneme na tom, že bychom se měli takovéto situaci vyvarovat. Ale těším se na pozměňovací návrhy návrhy na diskuse se stínovými zpravodaji a zástupci Evropské investiční banky a na další poznámky. Děkuji mnohokrát, pane Kamale. Teď přecházíme k poslednímu bodu našeho pořadu jednání. Je to první výměna názoru k přístupu k základním bankovním službám. Spravodajem pan Jürgen Klute, čímž mu dávám slovo. Prosím. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Eh, pravděpodobně ani pravděpodobně to je jenom zatím nepatrné. Ten, eh, ta zpráva, to, to máte vlastně už, eh, už jste ji dostali v koordinátoři zhruba před rokem. Komise vydání této zprávy párkrát to odložilo. Nakonec v létě změnila názor a místo zprávy vydala doporučení. A podle tohoto doporučení eh, by se měla po roce eh, konat eh, runda přeskumu o tom, jak to v skutečnosti je a přístupu pro všechny spotřebitelé Po tomto doporučení jsme se mezi koordinátory rozhodli, že to prostě nenecháme jen tak projít, ale eh, že se píšeme iniciativní zprávu. Eh, debatovali jsme tak trochu s Imko. tam to nicméně už bylo vyjasněno před několika dny. Klaus eh, Lene rozeslal dopis předsedům výboru, kde se snaží ty otázky vyjasnit tak, aby tato zpráva zůstala hlavně v Ekonu, nicméně, aby zde byla posílená spolupráce s IMCO. Takže tolik na úvod. Jinak pokud se týče obsahu, já si myslím, že přístup eh, k těmto službám bychom měli posuzovat z hlediska ekonu, tedy z hlediska bankovní regulace, a to znamená, že by eh, měla být povinnost, aspoň v zásadě, pro všechny banky, aby eh, tady eh, nabídnout konto. Proč? Protože peníze to je veřejný statek a banky, které ty jsou v podstatě jenom správci veřejného majetku. A samozřejmě bez bankovního konta se člověk nemůže tak snadno účastnit hospodářského života, prostě ať už je to výplata nebo podpora nebo na eh, platbu nájmu. Prostě existuje spousta důvodů, které opravňují eh, prohlášení, že bez bankovního konta eh, není možné hospodářsky žít v Evropské unii. To tedy znamená, že Eh, banky by opravdu měly mít povinnost poskytnout takovouto službu každému občanovi, prostě aby toto měli v nabídce, aby to bylo velmi jednoduché. Proto bych eh, chtěl také si eh, jenom zmínit to, že skutečně by to měla být obecná povinnost a Samozřejmě by bylo možné třeba to zúžit na určité skupiny obyvatel, jako jsou nezaměstnaní, imigranti, eh, školní a tak dále, eh, školní mládež. Eh, je to trošku diskriminační, já nevím, jestli je to ten nejvhodnější přístup. Komise ovšem říká, že je třeba se shodnout alespoň v zásadě na tom, kdo má v zásadě eh, nárok na konto. Eh, komise navrhuje, aby to bylo mm, dáno, aby to bylo uvedeno do souvislosti s místem pobytu na území EU. Nemusí to být tedy občan nebo tedy trvalý obyvatel, ale prostě nějakého, nějakou adresu by tady měl mít. Což já, s čímž já souhlasím. Já si myslím, že tento přístup má také eh, konkurenční aspekt eh, třeba v některých zemích, jako je Německo, jsou eh, banky spořitelny, které tuto povinnost do jisté míry mají a samozřejmě, že to, je, to jim způsobuje určité náklady a jiné banky tuto povinnost nemají, čili toto je hm, deformace konkurence v zásadě tedy to vést jako povinnost pro všechny má smysl. Ovšem je to zásada, takže tady budou určitě i výjimky. Existují v některých členských zemích takzvané kreditní unie, úvěrové unie. To jsou prostě banky, kde člověk musí být členem, aby si tam mohl člověk otevřít konto. My už jsme o tom jednali tyto typy bank by byly rády, aby se na ně tato úprava nevztahovala, čili to je otázka, jestli to má smysl nebo ne. Další výjimka by možná dávala smysl pro určité typy bank. To jsou banky, které nenabízejí konta soukromým klientům a samozřejmě tím pádem by nemělo smysl jim ukládat tuto povinnost. Ale jak jsem řekl, to bude třeba ještě projednat podrobněji. Třeba v Belgii existuje systém, eh, kde se pracuje eh, s eh, vyrovnáním pohledávek, čili toto je taky jakási možnost, kterou bychom zde mohli změnit. Jsou vlastně jakási clearingová centra. No, podstatě je eh, třeba eh, mít eh, jakési vodítko. My máme v Německu kreditní svaz nebo úvěrový svaz, který uvádí ve svém dokumentu konkrétní důvody, proč by mohlo, za jakých podmínek by mohlo být odepřeno konkrétnímu člověku otevření konta. Takže to jsou právní důvody na této straně. Na druhé straně tady existují eh, také v jednotlivých spolkových eh, zemích eh, právní úpravy, které jsou zaměřené proti finanční kriminalitě a praní špinavých peněz. Mně se na to banky několikrát ptali prostě co, co máme dělat, když někomu musíme otevřít konto a on tam potom začne brát peníze. No tak to samozřejmě nechceme. Co je to základní konto? Definice, tedy čím se odlišuje toto konto od kont jiných. Tak eh, tady existuje pár kritérií, které ale jsou, myslím, docela dobře popsaná v doporučení komise. Ty klíčové elementy jsou toto čili to je konto, které může přijímat a odesílat platby, je to konto eh, debetní bez možnosti eh, přitahování do mínusu, čili musí tam být možnost eh, posílat peníze, tedy platební příkazy. tak. Eh, to bude třeba ještě projednat eh, s bankami, které ne všechny s tím souhlasí. Mělo by to být spojeno s platební kartou. Eh, samozřejmě často je jediná možnost přijít hotovosti bankomat. Problém všem je tady ten, že mm, je vlastně to, co provádíme s kartou, tedy operace na kartě, se na to konto promítají s určitým časovým spožděním, eh, čili tady je určitý technický problém, který by bylo nějakým způsobem třeba vyřešit. No a toto konto by eh, nemělo být spojeno s povinností odebírat nějaké další eh, typy služeb, protože ano, to by byla taková jakási vrata, která by se bankám otevírala, eh, čili to bychom ovšem nechtěli. My chceme, aby to bylo skutečně jenom základní konto. Další otázka se týká také eh, předchozího eh, před, předchozího, předchozí zprávy, čili to je otázka Eh, otázka obstavení účtu, eh, čili tady je otázka, jestli by to tam mělo být nebo nemělo být zahrnuto. Eh, teď kolik to má stát, to je také důležité. Samozřejmě, že ty banky mají určité náklady, ale zároveň chtějí generovat zisk z hlediska těchto argumentů samozřejmě jsou určité náklady odůvodnitelné, ale zase na druhé straně, pokud je to eh, jakýsi veřejný statek, eh, tak eh, by měla být možnost využívat konto pouze základní, které bude pokud možno bez nákladu, ale to vlastně nevím, jestli to má smysl nařídit to zcela Eh, zdarma, nebo jestli tedy určité nějakou eh, horní hranici nákladů, která by odpovídala reálným nákladům. Tak a ještě dva body. Informační povinnosti a povinnosti, povinnosti dohledu. Já myslím, že zde se můžeme řídit tím, co doporučuje komise. To také souvisí s tímto charakterem tohoto nařízení. Eh, měla by se podávat jakási soudná zpráva eh, zhruba s taktem jeden rok. Takže měl by se hlásit, eh, jaký je zájem o toto základní konto, to by se mělo hlásit národním orgánům, ale také eh, by eh, zde měla mít určité pole působnosti také Evropská, Evropský orgán pro dohled nad bankami. No a pak eh, k tomu jsou ještě určité body v návrhu komise, kde třeba s tím tolik nesouhlasím, třeba banky se zde zavazují k povinnosti informovat eh, informovat eh, tedy zákazníky, že existuje takovéto eh, konto, ale zároveň k tomu informace o tom, kolik by to všechno stálo. Čili já si myslím, že to jsou ty důležité aspekty. A já už jsem to se dvěma kolegy už předjednal, eh, chceme, aby už na začátku roku, co nejdříve na začátku roku, abychom měli už eh, zprávu eh, v zveřejnitelné podobě a je třeba, aby se to co nejrychle projednalo, poněvadž komise bude kolem poloviny roku přeskoumávat své doporučení a to znamená, že musíme být to předtím. Děkuji vám. Pane Klute, a teď mají slovo stínový zpravodajové jako první pan Mitchell. Děkuji, pane předsedo, bude to velice stručné. Chci poděkovat zpravodaji za velice podrobnou zprávu. Samozřejmě, že jde opravdu o ty konkrétní podrobnosti, které si vyžádají naši pozornost, protože obecně za to se toto dotkne lidí z nízkopříjmových skupin, nebo které, ne, nemají příjem, kteří pobírají sociální dávky. Já chápu obavy bank ale <clears throat> banky například ehm, se často zaměřují na studenty, protože uvažují tak, že jednoho dne studenti začnou vydělávat a že tedy někteří nízko přímo, co patří do nízkopříjmové skupiny, budou potom docela dobře vydělávat. Je třeba přesvědčit banky, že tady mohou být i pro ně dobré příležitosti. A co se týče nákladů na převádění, eh, převážení eh, peněz, například když se převáží prostředky i pod policejní export, eskortou. A tady nakonec banky potom můžou ušetřit, protože například u nás musí banky také k tomuto přispívat a nikdo by neměl být vyloučen z možnosti otevřít si účet v bance. A jistě jsou proto dobré důvody, ale také by nikdo neměl být nucen mít eh, úvod. Irské ministerstvo financí vypracovalo zprávu týkající se strategie pro finanční začlenění v roce 2011, kde je celá řada závěrů. Jeden z nich spočívá v tom, že placení sociálních dávek na účty v bance je nejúčinnější způsob, jak zajistit začlenění těch, kteří jsou zatím eh, z toho vyloučeni a že je to i z hlediska státu nejefektivnější způsob plateb, ale samozřejmě, že to žádá si příslušné uspořádání. Velice se těším, že tu zprávu dostaneme pokud možno co nejdříve na začátku nového roku. A chtěl bych ještě eh, zpravodaj říci, eh, že ten nástin obecný, který tady byl učiněn, je v zásadě přijatelný. Budeme se muset zabývat podrobnostmi, v nichž vždycky tkví čert. A <clears throat> myslím si, že bychom se neměli až příliš znepokojovat eh, náklady, které by to znamenalo pro banky, protože zase pro ně tady z toho bude řada výhod. Eh, když se jedná například o starší příjemce sociálních dávek, to jsou lidé, kteří velice často Ehm, mají ehm, malé eh, výdaje a často zase jim zůstává docela dost peněz na účtu, mají docela slušný zůstatek, takže vždycky je všecko má pro a proti. Ale bylo by dobré, aby eh, bankovní účty byly k dispozici prakticky všem, kdo si tak přejí, takže ale budeme muset se ještě zabývat těmi podrobnostmi. Přeji ehm, zpravodaji hodně štěstí při zpracování zprávy a budeme se k tomu pak vyjadřovat. Teď se zeptám, zda je tady pan Ludvík Ludvíkson. Yeah? Okay. Det gör han, ja. <clears throat> Tak. Ano, jsem přítomen. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že je důležité eh, tento, eh, toto téma probrat a eh, je možno využít poměrně jednoduchých nástrojů pro to, aby se věci výrazně zlepšily pro celou řadu e, spotřebitelů. V dlouhodobém horizontu si myslím, že je plně možné e, tady mít e, omezenou a vyváženou legislativu, která jak skonsoliduje trh, jednotný trh, tak bude podporovat mobilitu, tak bude podporovat rozvoj digitálních nástrojů, tak bude podporovat e, začlenování. My bychom měli mít legislativní nástroj, ať už směrnici či nařízení, který by vyplýval z dokumentu komise, který je možno vnímat pouze jako výchozí bod. Jsou tady tři věci, nad kterými bychom se měli zamyslet. Za prvé si myslím, že by bylo nesmírně výhodné, kdyby ten systém byl co možná nejobecnější, nejuniverzálnější. Všechny banky, by měly ctít povinnost eh, ve své škále služeb poskytovat eh, také ty základní bankovní služby. To by měl být první předpoklad pro to, aby banky mohly fungovat. Tímto způsobem se nám eh, podaří vyhnout se riziku sociálního stigmatizace, což by mohlo být ten případ, pokud by tento typ bankovních účtů provozovaly pouze jedna či dvě banky. Bylo by opravdu než ještě s tím, kdyby všichni občané v bankovním sektoru byli e, vnímáni jako méně atraktivní a jako e, určitá kategorie, která by prostě měla, neměla na vybranou, než e, si zařídit účet o omezeného počtu malých bank. Měla by tady být určitá širší možnost výběru. Měly by tady být i určité benefity pro dané kategorie lidí. Zároveň je třeba eh, stanovit jasné principy pro vytváření eh, náklad, eh, pro definici nákladů a cen těchto bankovních služeb. To je velmi zásadní. Ti, kteří využívají bankovních služeb méně než je obvyklé, tak je to často proto, že, je to, že se jim to zdá příliš nákladné. Já jsem si všiml vícekrát jedné věci. Lidé čekají, než budou moc zaplatit. Nemohou si totiž dovolit ty poplatky, které někdy dosahují až 10 eur, pokud chcete zaplatit nějakou fakturu z určitého účtu. Takže není snadné generovat takovéto bankovní služby. Je třeba, abychom se pokusili zajistit to, aby tyto bankovní služby byly opravdu efektivní. Komise tady hovoří o různých kritériích. Táže se, zdali by členské státy měly v tomto směru mít úplně volnou ruku. Já myslím, že musíme být zcela jednoznační. Tady je třeba být opravdu specifičtí. Za třetí, legislativa v této oblasti by měla přispět k tomu, aby se rozvinula takzvaná digitální agenda. Všichni včetně těch, eh, kteří jsou vnímáni jako méně atraktivní klienty, by měli mít možnost využít těch nových šancí, které jsou k dispozici. Eh, bankovní služby přes internet, to by mělo být naprostou samozřejmostí pro eh, občany v Evropské unii. Teď vidím řadou signálů, které ukazují na to, že jsme ještě na, před námi je ještě dlouhá cesta. Bankovní služby jsou často již levnější, ale zdají se být být těžko dostupné pro určité kategorie eh, potenciálních klientů, které eh, banky vnímají jako problematické. Ty podmínky jsou totiž často velice eh, strohé, přísné. Bankovní služby přes internet se jeví jako jednoduché, ale často ta, eh, ten segment občanů, na které teď máme namířeno, eh, je v tomto směru nepřipraven. Myslím, že v následujících týdnech a měsících máme před sebou zajímavý proces a nakonec se nám určitě podaří najít dobré řešení, eh, na kterým se shodneme. Děkuji, paní Gulár, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Já se chci Eh, vyjádřit jménem Filipa Baklera, který je naším stínovým zpravodajem a který zde bohužel dnes nemohl být. A zároveň také dám svůj vlastní názor, protože jsem místo předsedkyní eh, skupiny boje proti chudobě, které předsedá kolega Devego a my eh, jsme maximálně mobilizovaní v boji proti chudobě a velmi oprávněně. Také jsme již hovořili s Jorgenem Klute, jsme proto, aby se věci posunuly kupředu, ale zároveň zároveň je tady celá řada otázek, které byly zmíněny. Potřebujeme vědět, zdali se můžeme spokojit s doporučeními, která nebudou závazná. Co se mne týče, tak si myslím, že bychom mohli určitě jít nad rámec takovýchto opatření. Spíš omezený rámec a závazný rámec, než nechat státy, aby eh, se eh, pohybovali v tomto terénu odlišně jedna od druhé. Potom jeden dodavatel, či mělo by to být jakési průřezové já nemám v tomto směru úplně vyhraněný nároz. Jde o to, názor, jde o to, abychom Eh, dosáhli co největšího počtu eh, potenciálních eh, klientů. Proč vybrat, dejme tomu, jednoho ne, spíš než druhého, potom je tady otázka pokrytí. Myslím, že se musíme podívat na tuto otázku očima těch, na které cílíme a nehledat nějaká abstraktní řešení. Proto v té meziskupině proti chudobě chystáme v prvním semestru setkání s asociacemi, které se se vyjadřují jménem těch, kteří mají různé potíže, které tady zazněly tak abychom slyšeli eh, možná i určitá návrhy řešení a abychom byli maximálně pragmatičtí. Jde také o to, v jakých lhůtách budeme jednat vzhledem k milionům osob, eh, o které tady jde, vzhledem k tomu, že lidé neustále vytvá, eh, slýchají každým dnem o problémech, které tvoří bankovní sektor, tak možná by stálo za to, aby finanční sektor také přispěl k řešení, aby přispěl k sociální spravedlnosti eh, v naší eh, společnosti. Brzy budou Vánoce. A chci říct jednu věc. Myslím si, že to není náhodou, že Business Book eh, Goldman Sachs a Financial Times dostali ekonomist, ekonomové jsou, je to dvojice Esther Duflo, kterou znám, a pak je jeden Int, E, ti napsali knihu, která se nazývá Chudá ekonomika, Poor Economics a ukazují tam, jak politiky pro zmírnění chudoby musí být vytvářeny s těmi, kterých se tyto kroky e, týkají. E, pokud ty lidi necháme na okraji, tak celá společnost tím ztrácí. A pokud i Financial Times a Goldman Sachs uznali za vhodné ocenit takovouto knihu, tak si myslím, že náš parlament parlament může být opravdu v popředí snah eh, směrem k těm, kteří jsou stranou. Já jsem otevřená všemu, Filip určitě také a tady máme skutečnou příležitost vydat signál eh, v tom smyslu, že Evropa tady není jen pro bohaté a pro velké finanční skupiny. Děkuji, pan Kamal. Děkuji vám. Já nejsem eh, stínovým zpravodajem za svou frakci, ale spolupracuji s celou řadou organizací v mém volebním obvodě a jde nám o to, jak zlepšit přístup chudých k finančním službám. A já musím říct, že v tomto směru eh, diskutuji s celou řadou zainteresovaných stran. Jde o to, aby eh, nezaměstnaní měli třeba možnost zahájit nějakou činnost a když jsem viděl, že toto je na pořadu jednání, tak jsem si řekl, že si musím vyslechnout stanoviska k této věci. Já mám osobně dvě připomínky. Za prvé bychom měli být velice obezřetní, tak jak to také paní Gulár přede mnou řekla. Obezřetní v tom smyslu, abychom tady měli takové politiky, které by opravdu e, pomohly těm, kteří mají menší štěstí než my a kteří jsou chudší a měli bychom e, dohlédnout ty důsledky. E, jedna z dův, jeden z důvodů, proč došlo k krizi, bylo také to, to, že banky půjčovaly lidem, kteří prostě na to neměli. E, a to v některých e, oblastech opravdu vedlo k té krizi subprimes. Tady nehovoříme o půjčkách, tady hovoříme o přístupu k základním službám. To je tedy jedna věc. Za druhé, tady měla, by měla být opravdu konkurenční atmosféra mezi bankami. E, tady je určitý odkaz. Myslím, že my trošičku zapomínáme na e, roli těch vzájemných pojišťovan, těch e, úvěrových institucí a dalších institucí. To je určitý soubor institucí, jejichž roli nesmíme opomíjet. Eh, banky by měly eh, poskytovat služby, které jsou těmi základními bankovními službami, ale eh, tady je otázkou, zdali banky chtějí touto cestou a za druhé, vytváříme dostatečný tlak na nebankovní poskytovatele finančních služeb chudším Musíme si uvědomit důsledky eh, toho, co tady děláme. Tady jde o to, jestli třeba tímto eh, naším krokem nevytlačujeme z trhu další nebankovní instituce, které by tyto eh, služby mohly poskytovat, vzájemné pojišťovny a tak dále za druhé, myslím, že bychom neměli si věci namlouvat. Pan Mitchell tady řekl velmi trefnou věc. Velmi málo bank tyto eh, prostředky ukládá. Eh, takže eh, abychom si uvědomili, že tady je zapotřebí finančního vzdělání, finanční finančních vědomostí. My potřebujeme nepochybně více transparentnosti a více e, e, upřímnosti v tomto sektoru. Je důležité, a opakuji to ještě jednou, e, zlepšit přístup chudých k bankovním službám, ale ty nemusí nutně být poskytovány pouze bankami. Děkuji, pan Gigot, máte slovo. Především mi dovolte říci, že jsem opravdu rád, že se touto zprávou teď zabýváme, že ji zpracováváme. A je také důležité, abychom si rychle, stručně připomněli, jak jsme se k tomu dostali. Neměli bychom na tom úplně zapomínat. Já si vzpomínám také na naši diskusi na zasedání koordinátorů a již poměrně dávno jsme pověřili Kluta pravodajem. Teď tady máme eh, zprávu z legislativní iniciativy, dostáváme naštěstí docela hodně iniciativ od komise, takže obvykle nejsme nuceni přicházet eh, s další zprávou z vlastní legislativní iniciativy. Neděláme to ovšem náhodou, ale proto, že už to bylo v pracovním plánu komise, ale komise ehm, svoji iniciativu neuskutečnila a místo toho přešla k doporučením členským státům ehm, ehm, samozřejmě zástupci komise, kteří jsou tady, na to vůbec, za to vůbec nemůžou. Ale já jsem si to trošičku eh, prošetřil a rád bych vám řekl, jak jsme se sem dostali do tohoto bodu. A je třeba to říci eh, veřejně eh, tady prostě byly takové pověsti a prosím, abyste je potvrdili nebo vyvrátili. Ale jsou to, já jsem se doslechla z obvykle spolehlivých zdrojů toto. Konala se schůzka na vysoké úrovni mezi vedoucí částí komise a mezi Spojeným královstvím. A byl vznesen požadavek zmírnit břemeno eh, evropské regulace a za oběť tomu padla přesně tato směrnice, která měla být o přístupu k základním bankovním službám, což je velice ironické, protože teď eh, už jsou skoro Vánoce a právě toto bylo součástí celého balíčku, který měl pomoci těm nejslabším, aby i oni mohli eh, mít nějakou výhodu po eh, všech těch břemenech, které se eh, na nás i na ty nejchudší sesypaly v důsledku krize. Tudíž je opravdu škoda, že teď nemůžeme jednat o směrnici, ale že jsme museli uchýlit k tomuto nástroje. Ale je to i příznak síly parlamentu. Nejsme nuceni čekat. Můžeme využít pravomocí, které nám dává Lisabonská smlouva. Možná, že bychom naopak je měli využívat častěji. A proto je dobré, že teď se tímto směrem ubíráme. Teď. Uh... se myslím, že je tady značná schoda, ale v jedné věci se myslím, musíme být obevřetní, totiž abychom nevytvořili nějaký specifický finanční sektor, který by byl prostě zdrojem základních bankovních služeb pro chudé, aby se nějak takhle neodlišil, protože tím bychom vlastně vytvořili novou formu diskriminace a jak by se vlastně vymezovaly samotné banky. To by bylo velmi negativní. Byly vytvořeny eh, instituce, aby zaplnily mezeru, která tady, kterou tady zanechal ten mainstreamový, ten hlavní finanční sektor. A hovořím také s federacemi úvěrových svazů, jak kampliček, a ti říkají, my nechceme, aby naše klienty ostatní banky vylučovaly. Nepožadují na nás takovouto legislativu, protože vědí, že eh, vlastně tady eh, by se jednalo o půjčování eh, nejslabším složkám společnosti a nemůžete nutit velké multinárodnostní bankovní domy, aby aktivně půjčovali nejchudším. O toho tady nejsou, ale můžeme je zavázat, aby všem nabízeli základní bankovní účty. A myslím si, ten vzájemný sektor těch vzájemných služeb netrvá na tom, aby všichni ostatní nadále diskriminovali. Myslím si, že by pak také nevěděli, proč vlastně eh, byly vytvořeny. Ne, aby podnikali, ale aby pomáhali lidem. O toho tu jsou. A tohle nám ty asociace sami říkají. A co by přinesla takováto směrnice? Eh, přestala vedla, by k tomu, že by se zrušily takové ty diskriminační eh, červené čáry. Já si vzpomínám, během studií ve Spojených nevím, království eh, vyšly studie, které ukazovaly, že určité úvěrové instituce eh, v oblastech, kde žijí zejména chudší lidé, že tam ty úvěrové organizace, mm, finanční instituce říkají, že zkrátka ze zásady neumožňují otevírání účtu. Je to i v Německu a jinde někde. Takže já podporuji tento základní směr a také se mi líbí myšlenka, aby tady byla omezená, leč závazná kritéria. To si myslím je moc užitečné. A musím říci, že doufám, že tato zpráva z legislativní vlastní iniciativy pomůže také vedení komise a možná i radě, aby k tomu zaujali konstruktivnější přístup. Vím, že tady byly i právní eh, argumenty, eh, odkazovalo se na subsidiaritu a podobně, ale myslím si, že to není moc přesvědčivé, protože i v jiných oblastech také eh, se vypracovávají společné normy, například práva k přístupu k vysokorychlostního mu e, internetu. Chceme, aby všichni měli takovouto možnost, tak proč by neměli mít všichni možnost si otevřít účet. My plně souhlasím, že v posledu je to i v zájmu finančního odvětví a proto se velice těším, že na tom budeme pracovat a velice doufám, že již brzy budeme mít opravdovou legislativní zprávu a že se nám podaří překonat ten status jenom zprávy z vlastní iniciativy parlamentu. To by byla také docela hezká věc teď před Vánocemi. A nevím, jestli byste nemohli také dát slovo komisi, aby nám eh, řekli, eh, co oni vědí, eh, co se děje a co oni slyší v souvislosti s těmi doporučeními. Jestli se teď něco děje hodně na straně členských států, nebo jestli jim říkají, že už to není třeba. Já jsem zatím prostě neviděl žádné takovéto náznaky, ale bylo by určitě pěkné, kdybychom i od vás slyšeli něco pěkného a pozitivního pro chudé před Vánocemi. Takže pokud nám máte k tomu co říci, tak prosím. A jinak by mě taky zajímalo, jestli už se nějak připravujete na nějakou legislativní akci. Děkuji, jestliže někdo moc nezareaguje na ta vaše doporučení. Before, uh... I will ask of uh, commission to... Tak eh, já ještě než eh, požádám komisi o to, aby si zalazlo, eh, chtěl bych také ještě zdůraznit něco málo. Myslím, že existuje rozdíl mezi multinacionální bankou, která funguje v té zemi a v oné zemi. Uvedu vám to na příkladu své vlastní země kde my jsme neměli pořádné služby pro lidi, my jsme neměli konta a ta první bankovní činnost, eh, která prostě se zrodila teprve před 20 lety, tak to bylo zavedení eh, běžných účtů, tak aby se tam lidé mohli posílat platy. No a my jsme velice brzy zjistili, že to něco stojí, že tedy na tom běžném účtu musíme platit za každou transakci. Já vím, že tedy eh, tatáž banka v jiné země, třeba ve vaší zemi, takovéto poplatky nevybírá. A toto je opravdu zneužívání situace eh, v zemích, kde lidé mm, nejsou zkušení. A já myslím, že je třeba i na toto myslet, až budete sepisovat eh, zprávu, že prostě tam eh, by měla být jakási spravedlnost v bankovních službách pro všechny země. Tak a jestliže někdo další z poslanců si nepřeje promluvit, tak já bych eh, poprosil představitele komise. Děkuji, pane předsedající. My vítáme tuto zprávu z vlastní iniciativy Evropského parlamentu eh, k této problematice, která leží velice na srdci mému komisaři, panu Barnierovi. A opravdu doufáme, že tato zpráva z vlastní iniciativy bude přijata poměrně rychle a bude zároveň zveřejněna se zprávou, kterou chce komise připravit do léta 2012. Já pro vás, paní kolegyně, bohužel nemám žádné dobré zprávy k Vánocům. Nedostali jsme žádnou zprávu od členských států. Členské státy nám mají předat zprávu do konce ledna. Mají, měli šest měsíců na to, aby tak učinili. Zatím nemáme nic. Jistě je tady systém, který již existuje v některých členských státech státech eh, a jde, eh, dá se jít cestou regulační či eh, samoregulační, ale musím říct, od členských států jsme zatím nedostali žádné informace ohledně dalších kroků, které chtěli podniknout směrem k realizaci tohoto doporučení. Ale mohu vás ujistit, že pokud by se prokázalo, že opatření, která by realizovaly české státy při realizaci eh, tohoto doporučení eh, budou ne dostatečná, tak komise bude konat. Eh, komisař Barnier je v tomto směru velmi aktivní a chce realizovat maximum iniciativ proto, aby zajistil, aby co největší počet evropských občanů mělo přístup k základnímu bankovnímu účtu. Teď ještě k tomu aspektu, E, začlenování patří ještě další prvek, který e, také byl zmíněn některými poslanci z tohoto výboru. E, to je otázka přístupu e, těch, kteří nemají stále e, bydliště v určité zemi, aby měli v této zemi přístup k otevření účtu. V tomto směru se nám dostalo řady stížností. Tady si myslím, že je to aspekt, kterým se doporučení zabývá a je to něco, co by se mělo znovu objevit v jakékoliv další iniciativě v této oblasti ze strany komise. Sdílíme to, co pan Klute řekl a co bylo také zmíněno během diskuze, e, nákladů na hotovost, e, otáz, e, na otázku těch nákladů u vedení a užívání účtu. To by mělo být všechno velice rozumné, pak samozřejmě tady otázka moderních eh, platebních eh, nástrojů, inovativních nástrojů, ty musí být k dispozici. Komise zároveň chtěla eh, ponechat členským státům určitou míru pružnosti. E, aby, dejme tomu, nenutili všechny banky ale e, k tomuto kroku, ale aby zajistili, e, že všichni občané budou mít přístup k nějakému základnímu bankovnímu účtu. Tak je to, myslím, ostatně ve Francii pravidlem. Evrop... centrální banka či banka Francie prostě je zignována k tomu, aby umožnila Eh, otevření účtu eh, francouzskému občanovi, eh, který by, dejme tomu, zjistil, že jinde tu možnost na území Francie nemá. Takže opakuji, určitá míra flexibility pro členské státy, existují tedy různé systémy a jde o to realizovat ten celkový konečný e, cíl otevření základního bankovního účtu pro všechny občany Evropské unie, kteří o to projeví zájem. Pak e, jsou tady další instituce, hovořilo se o těch úvěrových institucích, o vzájemných e, pojišťovnách a tak dále. Odpovědnost by v tomto směru měla ale zůstat na bedrech členských států. Chci říci, že jsme připraveni spolupracovat se spravodajem a s parlamentem, na e, přípravě tohoto dokumentu, této zprávy z vlastní iniciativy. Nepochybně je to text, který přispěje e, k vypracování Eh, zprávy, eh, kterou by komise měla předložit do června roku 2012 a pravděpodobně tam potvrdíme, že tedy české státy zatím nebyly schopny realizovat doporučení, která eh, jsme jim formulovali v červenci 2011. Předsedající, děkuji pane Klute, pokud chcete ještě říct něco závěrem. Já jsem noch ein pár Minuten dá. Ano, máme tady ještě pár minut, takže eh, především děkuji za eh, všechny příspěvky. Eh, slyšel jsem tady tedy daleko více souhlasu, nežli nesouhlasu. To mě určitě relativně usnadní tuto práci. Ještě tedy bych chtěl říci k panu Kamalovi, jsem řekl, že ta, ta, ty, ta úvěrová družstva Credit Union, že jsou eh, tak trošku v eh, s, speciální situaci, eh, pak jsou určité tedy družstevní banky, tam to je taky něco jiného, my je máme ve Spolkové republice a ty už dneska nabízejí konta každému, i těm, kteří by je jinde nedostali. A pak je tam otázka Mikrouvěru to zasnělo na slyšení eh, už eh, letos na jaře a účastníci tohoto slyšení se k tomu eh, vyslovovali, ale já jsem o tom schválně pomlčel, protože si myslím, že je to trošku jiné téma. Neměli bychom možná směšovat mikroúvěry pro lidi, kteří jsou v obtížné situaci, směšovali se základním kontem pro každého. Já jsem to skutečně oddělil naprosto vědomně a řekl bych, že by to tak mělo zůstat. Samozřejmě, že se o tom můžeme bavit. A pokud budete mít prostě nějaké požadavky, které zní jinak, no tak určitě to budeme muset nějakým způsobem řešit. Eh, každopádně tedy přeji vám eh, příjemný večer, který ještě bude pokračovat. Děkuji vám. Naše zasedání je do konce a příští zasedání našeho výboru bude 9. ledna a já vám všem přeji veselé Vánoce. I think you have, please take this. Yes.